Dear colleagues, ladies and gentlemen, let us start. Dámy a pánové, dobrý den. Já vás vítám na dnešním dopoledním zasedání našeho druhého dne. A na pořadu jednání se nachází velice důležité téma jednání TTIP, tedy o transatlantickém Um, partnerství v oblasti obchodu a investic. A já u nás chci přivítat vedoucího oddělení pro um, suroviny obchod pana Luje Dvina. Doufám, že jsem vyslovil vaše jméno správně. Děkuji vám za ověření. Takže prosím, pokud byste nám mohl stručně eh, říci, jak se k jakému pokroku došlo, tedy konkrétně pro nás ty nejdůležitější oblasti, tedy pro výbor ITRE, to znamená energetika a suroviny, a jaká je situace, co se týče zahrnutí konkrétně energetické kapitoly do této dohody. Dále regulační eh, záležitosti a dále příležitosti pro malé a střední podniky. V průběhu 12. vyjednávacího kola, ke kterému došlo v Bruselu 20. až 26. února 2016, Zřejmě většina z těchto témat byla již zmíněna, takže pro nás je opravdu důležité vědět, jaká je situace. Takže pokud byste mohl pohovořit eh, také obecně o tom vyjednávacím harmonogramu a o naplánovaných budoucích vyjednávacích kolech, to znamená harmonogram a ta budoucnost jednání tedy konkrétně. To je důležité, protože do konce eh, roku budou prezidentské volby ve Spojených státech. To znamená, i z tohoto důvodu e, bude složité v tomto roce pokročit vpřed. Takže prosím, e, můžete začít. Děkuji, pane předsedo, a dobrý den všem e, kolegům z Evropského parlamentu. Na úvod takový obecný přehled těch kol jednání, ke kterým došlo v minulých měsících a zaměřím se tedy pak na oblast energetiky a surovin. Takže obecně o stavu jednání minulý měsíc proběhlo kvalitní kolo, eh, dva, probrali se dva pilíře z těch pěti, regulační pilíř. Hovořili jsme s komisařkou Malstromovou, která následně vycestovala tak eh, do eh, Washingtonu, takže eh, regulační oblast, tady jsme hodně pokročili, jak co se týče v té kapitole o regulačních postupech a regulační spolupráci. Tam jsme obdrželi první návrh o regulační spolupráci z jejich strany a pracujeme na konsolidaci textů, těch amerických eh, navržených textů do konce července. Technické bariéry obchodu se nyní již zbližují, tady jsme také v těchto odvětvích eh, hodně pokročili, v odvětvích jako automobilky a farmaceutiky. SPS, to znamená sanitární oblast pravidel, tam je ten pokrok eh, omezenější. Ohledně eh, těch eh, pravidel, tady jsme eh, pokročili u oblasti hospodářské soutěže a malých a středních podniků. Tuto kapitolu bychom měli brzy uzavřít a ještě tam máme několik nedořešených záležitostí, ale jich málo. Udržitelný rozvoj, tady nám americká strana předložila nový návrh, ale myslíme si, že tento jejich návrh ještě asi nebude v té závěrečné fázi eh, dohody, takže ještě stále zpracováváme společně tento text. Co se týče dalších oblastí pravidel, které nás zajímají jako energetika, suroviny, tady je otázka podniků a podpor a tady jak si to vzájemné pochopení je omezenější. Také jsme se poprvé zabývali i ochranou investic. Kanadská dohoda CITA, tady si myslím, to je takový podstatný výdobytek, která určitě bude mít i odezvy na Washington, nicméně stále se trvávají podstatné rozdíly v našich postojích a myslím si, že ta oblast investic bude dokončena právě až v té závěrečné fázi vzhledem k přetrvávajícím potížím. No a v neposlední řadě přístup na trhu, tam došlo k malému pokroku, nicméně to nebyla zase oblast, na kterou bychom se soustředili. Veřejné zakázky, tady jsme obdrželi americkou nabídku až po dokončení toho kola a nemyslíme si, že by se to také přesunulo do té závěrečné fáze vzhledem k, tedy k americkým zájmům v této oblasti. Tady v oblasti služeb pak jsou stále potíže, takže záměrem je, aby zejména ty veřejné soutěže v oblasti služeb, jak si ještě vyzrály, aby byly kvalitně připraveny dokonce. No a co se týče nadcházejících kroků, tady se opravdu snažíme že, o to, aby se nám to podařilo do konce Obamova mandátu Eh, dokončit ta jednání a uvidíme, do jaké míry budou američané schopni eh, tedy se eh, jak si angažovat do toho jednání a také o podepsání tedy té dohody o transatlantickém partnerství. Ehm, další kolo je naplánováno ve Spojených státech 24. 25. dubna a další kolo se plánuje na červenec. No a v mezidobí eh, samozřejmě bude probíhat interinstitucionální práce. Tedy nyní pracujeme zejména na textu a na jeho konsolidaci do leta, aby se, eh, co se TIP týče, se dokončily ty nejcitlivější oblasti. Oblast zemědělství, ta musí být také sladěná, také je to poměrně citlivé téma, nicméně doufáme, že následně bude eh, jaksi jednodušší eh, tyto témata osvětlit. Pak tedy konkrétně, pane předsedo, k té oblasti energetiky a surovin a jak jste mne požádal na posledním kole jsme bohužel ještě nebyli schopni provést diskuzi ohledně eh, textu. Američané eh, ještě mají takzvanou ehm, práci mezi jednotlivými agenturami. My jsme si předali informace eh, o těchto odvětvích a předložili jsme, jak je stav s energetickou unii. Obě strany srovnaly výsledky našich vyjednávacích jednání s Japonskem a transpacifické jednání zase z té americké strany. Také jsme obdrželi vysvětlení z americké strany o implementaci, o odvolání toho e, vývozu na, e, zákazu vývozu na ropu. A pak tedy se jednalo také o určitých konkrétních ustanoveních v oblasti surovin, projednáváme další kapitoly jako obchodování se zbožími, e, restrikce pro vývoz a vývozní ceny. To je samozřejmě všechno pro nás důležité. Američané si myslí, že nepotřebujeme konkrétní energetickou kapitolu jsou přesvědčeni, že to, e, co hodláme e, tam mít v jiných kapitolech, je i pokryto, ale my si to nemyslíme. Myslíme si, že je přidanou hodnotou mít tu konkrétní energetickou kapitolu. Takže nyní dokončujeme tady ten návrh textu, který by měl být brzy předložen. Nemusí to být dostatečně včas, abychom tady tu diskuzi s textem o energetice již měli připravenou na dalším kole, již v tom dubnu stále probíhají konzultace, ale určitě nejpozději na tom eh, červencovém jednání už to bude připraveno a budeme moci tedy předkládat návrhy s členskými státy a samozřejmě i s parlamentem. Děkuji vám, před, pane předsedo. Já vám děkuji a nyní tedy zahájíme diskuzi na toto téma. Pokud bych mohl dovolit v první, říct tak v první řadě paní Keton Darling. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Dví, za aktuální informace. Začnu tím, že jsem náhradnicí v tomto výboru a plnou členkou ve výboru INTO, takže jsem si vyslechla úplnou zprávu od zástupce vedoucího naší vyjednávací delegace. A tam, když poskytl přehled o veškerém pokroku, tak tady mám pár otázek, které se týkají konkrétně energetiky, surovin a zpřízněných odvětví. On to nazval, že jsme uprostřed takové středové hry. Tvrdil, že je to skvělá vyjednávací taktika, ovšem většině z nás nějak nebylo jasné, co tím myslí. A pak říkal, že se snaží do léta přijít s konsolidovaným textem a strávit druhé pololetí tím, že to bude už ta koncovka toho T-typu. Když tedy uvažujeme v těchto kategoriích, kam až dospěly ty kapitoly o jednotném trhu, energetice, surovinách, případně automobilové kapitoly, jsou už v té konečnější fázi nebo opravdu uprostřed té středové fáze. Pak slýcháme a i od vás jsme si vyslechli termín T-tip light. Ehm, znamená to, že opravdu berete v úvahu i menší dohodu, lehčí dohodu, kde nebude taková konvergence, nebude tolik mm, shod a je možné, že už v Dubnu se na něčem takovém dohodnete? Tedy z pohledu komise, pokud by se došlo k té verzi dohody, co by to znamenalo pro energetiku, telekomunikace a automobilový sektor? Byly by ty kapitoly v tom v této fázi, jaký by to na ně mělo dopad. A třetí otázka, já se snažím, že v této sněmovně, aby to bylo prosazeno, totiž je nám známo, že existuje masivní obrovský program výzkumu a vývoje RPI v Evropské unii. Energetická úspornost, obnovitelné technologie, zelené inovativní technologie, tedy když hovoříme o energetice a surovinách, Napojuje se na to nějak taková diskuse o spojení sil, zejména v kontextu pařížské konference COP, té prosincové, abychom mohli táhnout za jeden provaz USA v oblasti energetické úspornosti obnovitelných energií, protože to by pak mělo globální dopad. Předseda, děkuji. Pan Raimon za zelené. No, okay. Kurze Frage. Wie hat äh, der Gipfelbeschluss von Paris die äh, Máme äh, závěry ze summitu v Paříži. Tyto kapitoly byly äh, změněny a já doufám, že budeme mít eh, lepší přístup k něm změnám v případě frackingu, nebo to nemá vůbec žádný vliv na tyto otázky. Okay. How did, uh, the, the... Tak to zopakuji anglicky. Jak se výsledky pařížských diskusí odrazily na evropské stanovisku v energetice? Zda se naše stanovisko nějak změnilo? Thank you. Eh, Madame Paloma López. Děkuji, paní Paloma López. Zague. Buenos días. Dobrý den. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji vám mnohokrát za tuto diskuzi. Eh, já se obávám, že to, co získáme, to málo, to, co získáme v transparentnosti, tak ztrácíme v pravdivosti těch obsahu, toho obsahu. Protože když se podíváme na ty nové SDS, komise se snaží eh, prezentovat a zveřejnit svůj návrh ještě Eh, před jednáním, jako kdyby se jednalo o nějaké velké zlepšení, ale nepřiznává, na rozdíl od eh, velmi prestižních právníků Evropské unie, že tyto eh, soudy omezují národní parlamenty a Evropský parlament. Zároveň jsem rozhorčena, že se hovoří o tom, že evropská legislativa není ohrožena, ale ano, je ohrožena. Hovořím například o Volkswagenu. Potom, co se neustále porušovala standardy na emise, ta komise a rada která se sešla a předložili nový návrh, eh, který vlastně potvrdí později eh, eh, ten podvod a vlastně tím se oslabí ten environmentální standard. A proto já bych se chtěla zeptat, nemyslíte si, že ztrácíme na demokracii, když necháme v rukách Eh, techniků, které jsou v eh, kontaktu s nadnárodními společnostmi, rozhodnout a posoudit a dokonce implementovat regulaci, eh, kterou navrhuje tento parlament v mé zemi se nedávno oznámilo, že dočasně se zavřou dvě ocelárny, ACB a CS Stal a také závod ve Zumaraga. Mí britští a francouzští kolegové Eh, můžou eh, přijít s dalšími příklady eh, strašných dopadů zahraniční konkurence v ocelářském průmyslu. A tento, samotný, tento výbor minulý rok objednal zprávu, kde se potvrzovalo, že TTIP bude mít vliv na propad ve výrobě kovů. A chtěla bych se zeptat, jestli souhlasíte s vývody této studie. Mně se zdá, že Evropská unie chce, aby finance a přístup k veřejným trhům, takže toto vykompenzuje eh, devastaci našeho průmyslu, protože produktivní model, který se zakládá na, na stavebnictví a, a na bankovnictví, tak to vede ke špatným pracovním podmínkám a k nezaměstnosti. Prostě průmysl v té typu není. Mr. Schaffhauser, do you want... Pan Schaffhauser, chcete se vyjádřit? Oui, uh, président, je m'excuse. Eh, děkuji vám. Omlouvám se, pane předsedo, že jsem přišel pozdě, ale eh, dostal jsem se do zácpy. Co se týče TTIPu, musíme se eh, vrátit k zásadní otázce, a to je svrchovanost. Možná protože já jsem byl filozofem a teologem, tak možná proto o tom si hovořit. Svrchovanost je národ. I pro ty, kteří eh, měli na mysli jako svatý Tomáš svrchovanost božího práva, tak i toto muselo jít přes národ. Národ toto musel potvrdit. Vy nyní chcete podepsat dohodu, kterou eh, odmítl lid. Eh, pokud se bude o tomto tématu hlasovat, Eh, tak eh, víte, jak by to dopadlo. Eh, a můžeme si položit otázku, jestli Spojené státy chtějí opravdu tuto dohodu, když si poslechneme to, co říká Trump a Sanders. Jakým způsobem můžete obhájit to, že Evropská unie se zapojila do tohoto jednání. Uvažoval jste o tom, protože toto má dopad na e, přirozené e, přírodní právo. E, je to zločin velezrady, to, co vy děláte, protože vy vyjednáváte proti vůli lidu. Vy je k něčemu nutíte lidi a myslíte si, že to je v pořádku? Myslíte si, že vám to dějiny odpustí? A dokonce v případě, že bude tato dohoda schválena, tak, tak to potom bude. Eh, je to ta eh, poslední kapka, která naplní sklenici. A já nebudu hovořit o podrobnostech eh, tohoto spisu, protože tady Evropa pouze ztrácí. Vy to víte a vy nám lžete, protože vy nejste opravdovými Evropany, kteří by chtěli pracovat pro evropský lid. Děkuji paní, pan Benito Siluaga. Eh, eh, děkuji vám, pane předsedo. Já nevím, o čem chce, aby jsme hovořili, protože to, co si teoreticky přišteme, tak potom o tom nemůžeme hovořit. A doposud eh, jedinou informaci, kterou měli občané, tak to se co se týkalo energie v těchto dokumentech, tak to bylo to, co se, eh, to, co prosáklo na veřejnost. Taky vám řeknu, jaký mám na to názor. Eh, každopádně my to interpretujeme tak, že tato dohoda typ, eh, co se týče energetických otázek, tak je to proto, aby Evropská unie rozšířila svoje zásobování fosilních paliv na východ, tedy Blízký východ a na východ prostřednictvím Mm, eh, různých eh, plynovodů. A to všechno eh, pro energetickou bezpečnost. Ale jak se zdá, státy o tom nechtějí jednat a že s námi vyběhnou. Už jste uvažovali nad tím, co musíme vyměnit v této dohodě za to, aby Spojené státy nám dali volný Eh, přístup eh, ke zdrojům energie, třeba rota a co za to všechno musíme obětovat eh, naše práva, potom původní označení původu výrobku a tak dále. To, co vyjednáme se Spojenými státy, tak to bude mít dopad na energetickou mapu Evropy. Eh, vy si, jakožto uh, Evropská komise a vyjednavací skupina, vy si myslíte, že toto je dobré pro cíle 2020 ohledně obnovitelných zdrojů, emise skleníkových plynů a energetické účinnosti? Uh, thank you very much. Mr. Děkuji. Pan Kofot. Well, thank you so much, Chair. and, And... Děkuji. Děkuji komisi za briefing. Tady jsem. Já mám stručnou otázku, protože už mnoho hodnotných otázek zaznělo. Když přijde na kapitolu surovin, energetiky a tak dále, mohl byste trochu rozvést úmysly komise s tou kapitolou? Z mého pohledu záleží na tom, abychom dobře spolupracovali z pohledu zdrojů pro obnovitelné energie, v oblasti úspornosti a rovněž technologie, výzkumu a vývoje. To jsou závažná témata a jak víte, když přijde na obnovitelné energie, tak tam máme určité stropy, za které se nedostaneme. Ehm, a američané si sami svůj trh chrání, jak víte, i u farmářů, i u těch větrných farm a tak dále tedy jak na to američané pohlížejí, zejména v oblasti té zelené energie. Děkuji, říká předseda. Já bych si dovolil dodat eh, sám pár otázek. Rovněž mám pocit určité zodpovědnosti za tu zprávu a stanovisko. Máme desítky milionů malých středních podniků v Evropské unii. Jakou informační politiku připravujete, abyste více z nich přesvědčili o tom, že se jim taková smlouva vyplatí, že by měly být pro ní z důvodu lepší hospodářské budoucnosti a případně většího konkurenčního trhu. A pak nová kapitola pro energii. Co by v ní mělo být? Jakým způsobem bychom mohli pomoci tom, abychom otevřeli americký trh pro obchodování s plynem LNG, protože, jak víte, oni zrušili zákaz vývoju, vývozu, 43 let starý zákaz, ale s tím s kapalním plynem LNG to není tak snadné, tedy jak to tam vypadá a mohli bychom se dobrat nějaké dohody, tam by přece měly být rovné podmínky pro nás a USA, jak víte, asi 40 snížení emisí souvisí s americkými slivy v Paříži. Probably to se To už asi je konec, nebo ještě má někdo nějakou otázku? Ne? Dobrá. Prosím, můžete tedy odpovědět. Děkuji, pane předsedo. Děkuji váženým poslancům za jejich otázky, případně za jejich prohlášení. Začnu vaši poslední otázkou, pane předsedo. Otázka malých středních podniků. Jak víte, bereme tuto tématiku vážně, protože pro Evropu to znamená obrovský přísun pracovních míst a chceme či počítáme i s konkrétní kapitolou pro MSP. V té dohodě s USA tam se snažíme dobrat systému webových stránek, kontaktních míst, transparentnější právní úpravy, ke které budou mít malé střední podniky přístup a to by mělo být i hrazeno americkou stranou příslušné poskytování informací tak, aby tam malé střední podniky měly snadnější přístup. Otázka pařížského klimatického summitu a energetiky. I tam velkou měrou na to myslíme. Chceme mít i kapitolu, kde budeme mít propracovaná pravidla energetické účinnosti obnovitelných energií, včetně forem spolupráce a zároveň bych rád zajistil, když tady zaznělo o tom frackingu, že TTIP bude respektovat postup členského státu. Pokud některý unijní stát nechce připustit fracking na svém území, tak musí být předem vyloučeno, že by některá firma se snažila přes a proti vůli toho státu fracking prosazovat, to je jasná věc. Takže to k těm otázkám zelené energetiky, možná ještě můj kolega něco doplní později. A nyní k záležitosti LNG. Máte pravdu sice zákaz nafty byl zrušen, ale u LNG stále ještě máme licenční systém, což je složité pro některé operátory, kteří nemají vůbec snadný přístup k tomuto obchodu. A my se tím chceme zabývat v naší kapitole, kterou předložíme. 100% souhlasíme, že by to mělo být propracováno, že bychom měli mít ustanovení, protože na tom obrovsky záleží. Ne říkám, že se v této oblasti vůbec neobchoduje, ale neměly by tam být ty bariéry, které to zpomalují. Rovněž by to mělo být v zájmu USA, protože eh, pokud eh, budeme my kupovat jejich, oni si budou moci nakupovat náš. Tedy rozhodně je to v zájmu obou stran, ta pravidla zpřehlednit a uspořádat. První otázka. Zda bych řekl něco jiného než kolega v INTA. Není důvod, pokud bych řekl něco jiného, tak byste nás mohli nařknout z toho, že se snažíme parlament mást. Zda to je tedy ta střední hra, či už ta koncovka. No to je těžké říci když dostaneme nějakou odezvu naše, na naše textové návrhy, a to hovořím konkrétně o energetice, víme, jak je to bolestivé a obtížné pro USA, takže nevíme, jak rychle tady budeme postupovat kopředu. Ale kontroverze tady pravděpodobně až tak nejsou a proto bychom u té části, která se týká energetické účinnosti a spolupráce, a mimochodem na to jsem ještě zapomněl odpovědět, ano, budou pravidla o programech spolupráce. Ale nesm, nemyslím si, že bychom to měli vyprodat tím, že bychom měli více například v tom zeměpisném původu a tak. Protože u obchodu tady je to vždy ve prospěch obou stran, nikdo nikoho nenutí obchodovat. Pak máme ty kovy, paní López. Ano, rád obdržím od vás příslušné informace. To asi je vše, nebo většina těch otázek pokryta. Nevím, jestli Jan, dovolíte, aby kolega ještě něco doplnil konkrétně k té energetice? Ano, dobrý den, děkuji. Co se týče těch kapitol, které chceme prezentovat, tady jsme se například ještě neshodli, zda opravdu vznikne taková kapitola, ale pokud se shodneme, tak by ta kapitola měla být úplná. Neměla by se pouze soustředovat na plyn a naftu, ale i právě na obnovitelné energie a energetickou účinnost. V tom smyslu, vznikne i náš návrh. A v tom návrhu bude zabudována sada pravidel, která bude prosazovat investice do, jak do energetické účinnosti, tak do nových obnovitelných energií a tam budou standardy. Navrhneme pravidla k přístupu například k rozvodné síti pro zelenou energie. Uvidíme, zda můžeme omezit takzvaný local content. Dále což je velká překážka ve vývoji s zelenými energiemi. Totiž eh, například zda někdo, když si sám založí mini elektrárnu, tak musí povinně dostávat dotace a tak. Rovněž eh, tam bude silný prvek vývoje, výzkumu, to tam bude sehrávat důležitou, tedy nikoli pouze v té oblasti, ale rovněž i v té důležitou úlohu. Uh, uh, Další kolo jednání proběhne na konci dubna. Zřejmě uh, si pozveme zástupce Evropské komise v květnu či v červnu, aby nás obeznámili se všemi projednávanými tématy. Mohl byste nám ještě říci něco o tom, kdy to tedy obecně ukončí té tedy jak na to nahlíží Evropská komise, takový obecný harmonogram. Zřejmě to nebude za několik týdnů či měsíců, ale tak kdybyste nám dal nějaký časový horizont v letech, pokud je to možné. Já tady nebudu hádat z křišťálové koule, samozřejmě by to bylo dobré, že kdyby k tomu nedošlo letos, jak víte, Američanům většinou věci hodně trvají, když eh, se mění administrativa u nich. Takže pravděpodobně příští rok, ale tady čistě odhaduji a to, to prostě eh, radši do toho nebudu zacházet. Kdybych byl v odhadování dobrých, tak bych změnil asi zaměstnání. To jednání mezi eh, s eh, Amerikou o volném obchodu a jinými, třeba jeho eh, východními zeměmi z Ázie, jsou odlišné, že tam to probíhá jinak ty dohody o otevřeném odchodu se Severní Amerikou. Takže dobře, vyčkáme, abychom prostě to jednání měli lepší, abychom jednali kvalitněji. To je rozhodně dobrá reakce. Takže ještě jednou vám děkuji, že jste nám poskytl veškeré informace. No a kolegové, jak víte, za 20 minut eh, začneme hlasovat a rád bych vás tedy požádal, abyste tady zůstali 20 minut anebo šli na 20 minut někam na procházku. Setkáme se tedy v 10 hodin k hlasování. Eh, good morning, good morning, ladies. Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás všechny. Jsme absolutně přesní, jako na nádraží. Když máme začít v 10, tak opravdu v 10 začínáme. První zpráva, o které chceme hlasovat, to je volba třetího místo předsedy výboru ITRE jsme usnášení schopní, protože potřebujeme, aby zde bylo 17 z vás a kromě toho i ty skupiny, které tady nemohou vyslat plného člena, tak zde vyslali zástupce, náhradníka. Nyní bych na samém začátku na úvod předal slovo koordinátorovi GUE, kolegovi Silikiotisovi který nás seznámí s profilem kandidáta pana Jaromíra Kohlíčka, který je navrhován na post třetího místo předsedy. Ještě okamžik, vše se vyjasní. Pane si prosím. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Pan Jaromír Kohlíček. je poslancem, který tu nahradil našeho eh, drahého kolegu Miloslava, také pochází z České republiky a proto jej navrhujeme za třetího místo předsedu. Pan Kohlíček dnes bohužel nemůže být v tuto chvíli přítomen. Ehm, je třeba také brát v potaz, že tady i k tomu eh, navržení náhradníka došlo v opravdu velice krátké době. A my tedy za naši stranu navrhujeme pana Kohlíčka. Děkuji, já jsem obdržel dva dopisy, jeden od eh, generálního sekretariátu GUE, kde se stanoví, že pan Kohlíček je kandidátem frakce GUE a také se potvrzuje, že pan Kohlíček s tímto souhlasí s touto nominací, což je důležité. A pak další dopis od pana Kohlíčka samotného, kde tedy se obrací na mne jakožto předsedu výboru ITRE. Omlouvá se, že se nemůže zúčastnit dnešního zasedání a píše, že to není z důvodu toho, že by podceňoval význam tohoto zasedání, ale že z důvodu počátku ještě, řekněme, pracovního roku si nemyslel, že už by se od února tohoto roku stal opět členem Evropského parlamentu. To znamená, on se bude plně aktivně zapojovat e, do aktivit ehm, včera a k nám tedy dorazil a doplňuje zde, že je spíše takovým tradičním člověkem a že opravdu slibuje, že splní své závazky a sliby. A tady tedy odůvodňuje, že ne, se nebude účastnit toho dnešního rozhodování. Popisuje tu také své aktivity. Více než 23 let působil ve sklářství, ocelářství a keramické a z toho důvodu eh, výbor ITRE je logickou volbou a také jeho prioritou. To je tedy jeho vysvětlení pana Kohlíčka. A nyní tedy důležitá otázka, zda tu máme nějakého jiného kandidáta, nevidím žádné návrhy. To znamená, vzhledem k tomu, že nejsou další kandidáti, tak výbor může přistoupit k hlasováním aklamací. Děkuji vám, kolegové. Tímto tedy gratuluji panu Kohlíčkovi. On se účastnil včera po celý den, včera jste tu někteří byli přítomní a on eh, působil opravdu velice aktivně, vyjádřil se k čtyřem či pěti bodům po celý den od samotného rána až do 18.30 odpoledne. Takže tu byl včera celý den. A ještě bych chtěl říci, že naše druhé hlasování proběhne na téma civilní globální družicový navigační systém mezi Evropskou unii a členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé. V první řadě proběhne takové testovací hlasování a následně jeden hlas, protože je to hlasování podle zjednodušeného postupu pravidlo článku 51. A v první řadě si ale prověříme náš systém. Takže má otázka je, zda jste připraveni na Velikonoce. Zahoj hlasování. OK, the vote is closed. Uzavírám hlasování a uvidíme, jaký bude výsledek. Zatím žádný nevidím. Most of them are ready. Yeah. The rest will stay the whole Easter in the European Parliament. A ti, co nejsou připraveni, zůstávají velikonoce v Evropském parlamentu. No a nyní tedy elektronické hlasování. Jedná se návrh legislativního usnesení a zahajuji hlasování. The vote is closed. 36 in favor. 33. Uh, Takže přijato 33, 36 uh, hlasy pro, 2 proti, jeden se zdržel, to znamená, to bylo to nejkratší možné hlasování v historii našeho výboru. Já vím, vás to zklamalo, je to naprosto jasně vidět. Jste naprosto zklamáni, ale co já s tím mohu dělat? Uh, now we go to the to the next point. No a nyní přistoupíme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání a tím jsou nákladově efektivní způsoby při snižování emisí a nízkouhlíkové investice, tedy ETS. To tedy máme na stole. A chtěl bych ještě říci, jak asi velice dobře víte, ETS je pro výbor ITRE velice důležité téma. Vážení kolegové, pokud ale chcete opustit tuto místnost, tak tak učiňte co nejrychleji, protože my bychom tady byli rádi, kdybyste tu s námi zůstali v zasedací místnosti, ale pokud to není možné, tak nás prosím opustte bez nějakých velkých řečí tady eh, naši kolegové po pravé straně, prosím, opuste místnost. Please finished. Oh, my goodness. <laughs> okay. Okay. Thank you. Thank Děkuji vám. ETS e je velice důležité téma pro výbor ITRE. Už jsme měli příležitost si vyměnit názory s komisí takže v první řadě tu budeme mít prezentaci komise ze strany generálního ředitele pana Jose Delbekeho. Ten je velice zkušený, co se týče veškerého vyjednávání, také s klimatickou politikou Evropské unie. Také víme, že eh, výbor ITRE je eh, vůčím výborem podle pravidla, nebo příslušným výborem podle pravidla 54 a sdílíme pravomoci, zejména co se týče článku o úniku uhlíku a také průmysl, pro průmysl je to důležité, jak tedy přežije za nové situace a také fondy, to znamená finanční podpora pro energetický sektor, účinnost, modernizace, a inovace tady proto financování zase z perspektivy našeho výboru je velice důležité. To znamená, přináleží nám velká zodpovědnost eh, na o toto téma a ta diskuze nás bude tedy velice zajímat. Takže pane generální řediteli, pokud dovolíte, eh, já bych vás požádal o úvodní projev. Děkuji, pane předsedo, a Zdravím vás všechny, velice mne těší, že mohu zahájit e, tuto rozpravu. Takže jaká je situace dnes s klimatickými změnami v Paříži? Jsme se e, učinili historickou dohodu, co je v tom historického že celý svět se spojí do toho úsilí a myslím si, že to nemůže být dostatečně zdůrazněno nejen ze strany naší, ale nových ekonomik, ale také Spojené státy se tedy zapojují do toho úsilí boje proti klimatickým změnám. Máme ambiciozní eh, cíle ještě níže než eh, ty dva eh, stupně. No a eh, co bych chtěl zapojit do té dnešní debaty, budeme primárně hovořit o ETS, ale tou hlavní novinkou pařížské dohody je to, že všechny země musely předložit své politické plány. No a v těchto plánech, což je něco nového, Tady máme eh, celou řadu informací, co hodlají dělat v oblasti energetiky, investic, úspor uhlíku, dopravy, ale také o cenách uhlíku v rámci ETS. A více než polovina zemí světa ve světě eh, navrhují zadržovací systém nebo kreditové systémy. No a na té mapě, kterou máte před sebou, Tady můžete vidět, že tedy ten, eh, ten druh obchodování se nyní rozvíjí pomalu i v Číně. A Xi Jinping, prezident Číny, eh, na globálním zhromáždění v září loňského roku řekl, že do roku 2017 odhlasují legislativu, která od roku 2020 umožní, aby se ten uhlíkový trh v Číně zdvojnásobil ve srovnání s rozsahem našeho uhlíkového trhu v Evropě. To je tedy naprosto eh, zásadní a důležité, když hovoříme i o unicích uhlíku. Takže jenom abych to zhrnul, kde se tedy nacházíme lídři Evropy, šéfové státu a vlád tedy dospěli k důležitým závěrům v roce 2014, kdy si stanovili tedy ten cíl alespoň 40 domácích emisí ve srovnání s 90. lety a stanovili to tedy tak, že ETS pro ty největší znečišťovatele a dále e, sdílení úsilí pro ty menší, že to budou tedy národní cíle členských států. Co se týče toho sdílení úsilí, tady budeme mít návrh komise v polovině tohoto roku, ale je třeba na obě věci nahlížet jako na balíček. Na tom se zhodli tedy v říjnu eh, naši lídři v říjnu 2014. Ty cíle eh, tedy pro ETS je to 43% na základě roku 2005, to znamená každoroční snížení o 2,2%. Ten podíl při aukcích by se neměl snížit pod 57% a to je důležitý politický prvek Eh, ke kterému oni dospěli v této dohodě. Další důležité politické rozhodnutí, že eh, lídři tehdy řekli, že systém volných eh, povolenek by měl nadále pokračovat bez nějaké změny legislativy ten systém by skončil se stávajícím systémem v roce 2025. Takže otázkou nyní je, to je velice důležité, tedy jak tento systém bude pokračovat v rámci toho vymezení, které bylo stanoveno, tedy ten aukční pobyl 43% a, nyní tedy ten možný prostor pro volné povolenky. To znamená, máme tu určitá měřitka, která je třeba eh, prověřit, aktualizovat. A také byly vytvořeny eh, finanční prostředky, fondy, aby se povzbudila modernizace v energetickém odvětví a aby se urychlila modernizace také v těch nízkopříjmových státech. To je článek 10c, k tomu se ještě dostanu. Takže nyní tedy otázka úniku uhlíku. Tady ano, množství těch povolenek, které můžeme poskytnout, podnikům obsažen v této formulaci. Ano, je to takové měřítko na produkt, produkce to je tedy objem těch vyrobených produktů a pak ten faktor uhlíkového úniku. To jsou tři prvky, které jsou popsány v tom návrhu komise. A je tu možná i úprava prostřednictvím tedy toho korekčního faktoru a tady je za, za, takový záměr komise, odráží se to i v tom návrhu, aby toto tento průřezový korekční faktor eh, nevstoupil do té operace. A v návrhu komise je záměr minimalizovat, pokud k tomu nedojde, dopadu právě toho eh, průřezového eh, korekčního faktoru. My budeme mít seminář, který bude i vysílan přes internet a tam se budeme dotazovat pozorovatelů trhu o tom, jak nahlíží právě na rozměr tady toho korekčního faktoru. My doufáme, že jeho eh, role bude omezena. Nicméně stav tedy je takový, že máme dobrá rozhodnutí o těch měřítkách, o produkcích a o faktoru úniku uhlíku uhlíku. Ohledně těch eh, benchmarků, tady to je to množství CO2 na jednotku těch produktů, ten byl stanoven v roce 2008 legislativu máme připravenou do roku 2030. Víme, že dojde ale k podstatnému technologickému vývoji, takže jak by se to mělo odrážet? Komise navrhuje, abychom, eh, a máme i dostupnou tedy literaturu v měli průměr 1% eh, technologického rozvoje, který se tedy odrazí v těch úpravách těch měřítek. 1%, ale ne všechno odvětví jsou, eh, se vyvíjí stejně dobře. Ty, které se vyvíjejí méně, tam to bude půl procenta a ti, kteří lépe, ty budou mít kategorii jednoho a půl procenta a to tedy postupuje eh, ten proces směrem k validaci údajů. Jaké jsou výhody tohoto přístupu, že tedy um, všichni ti aktéři průmysloví budou vědět, v které kategorii vlastně hrají a jaký je ten objem těch um, povolenek. Bude to určitá jistota pro podnikatele. Také to bude oceňovat vlastně inovaci, protože někteří říkají, no tak to znovu úplně změníme celý tento poměřovací výkon, ale ti, kteří na tom nebyli dobře, budou tak nějak odstraněni. Takže tady musíme mít i ty přínosy z minulosti. Musíme ohodnocovat, oceňovat inovaci právě i prostřednictvím těchto benchmarků. A to je obsaženo v našem návrhu. Je to i jednoduché, je to předvídatelné, vlastně eh, to vyplývá i z té směrnice a neprochází to komitologii, protože v minulosti jsme tu měli hodně komitologie, ale v rámci better lawmaking jsme eh, ochotní, tedy odhodlání toto změnit. Takže tady se bude aktualizovat systém prostřednictví benchmarku každoročně 1%, to bude ta průměrná hodnota aktualizace, protože v mezidobí 2008 až 30 dojde k podstatnému technologickému vývoji. Druhý prvek z naší formulace bude lepší sladění změnící se produkcí. To zase eh, činí mnozí průmysloví operátoři, mají určité alokační cykly, to je zase zmíněno v dokumentu. Také se snižují ty časové eh, prostory, ty lhuty, no a jsou tu podstatné změny eh, v produkci, takže tam bude více či méně těch alokací. A co je tady důležité pro komisie, vyhnout se nezbytné um, byrokracii, protože, tedy zbytečné byrokracii, protože samozřejmě tady těmi ty eh, změnami může dojít právě k vytváření naprosto nadbytečné byrokracie. A to na všech úrovních členských států komise, ale rozhodně tím nechceme zatížit podniky. My se snažíme byrokracii snížit, to je priorita pro Junckerovu komisi a proto jsme to tady zase představili v naší legislativě, aby to bylo maximálně jednoduché. No a závěrečný prvek v tom závěrečném sladění s měnící se produkcí, to je taková rezerva pro nové vstupy to jsou ti noví aktéři, ti mají tedy eh, právo na takové oddělené služby v rámci tedy těch eh, povolenek. No a třetí skupina, to je ta skupina eh, úniku uhlíku. Dnes tu máme seznam, který je poměrně dlouhý, je tam více než 150 odvětví a v podstatě tam se odráží také to, eh, kde eh, se nacházíte, zda jste v té zranitelní ča- v té části, co se týče úniku uhlíku, a to i tedy v tom globálním měřítku. Tento systém eh, tak trošku vymkl z ruky, takže jsme zredukovali tento seznam na nějakých 50 energeticky intenzivních odvětví a víme, že 75 přidělených povolenek pochází ze tří odvětví, tedy ocel, betonářství a chemie. To je 75%, to znamená 50 hlavních těch energetických intenzivních sektorů. Tady došlo k podstatnému zjednodušení a tady to je opravdu důležité, abychom také ne, to nepřetáhli s těmi udělanými povolenky. Pak tady máme takové dvě hlavní skupiny, to jsou tedy zařízení, která jsou s vysokým rizikem, ty obdrží 100% těch uh, benchmarku a pak nízkoriziková eh, zařízení, ty obdrží 30 procent eh, těch benchmarků. Co je to ten low risk, eh, nízké riziko, low risk? Tedy, že některé podniky ve srovnání s cenami výrobku obdrží část těch nákladů právě z té části ETS a my víme, že tady už máme hodně dostupné ekonomické literatury, že některé podniky tedy pak řeší tu otázku, jaký je ten objem těch nákladů. A my tady máme určitou tendenci, že pak se zaměřovat na ty vysokoriziková zařízení. U nich si nepřejeme, aby prostě průmysl opouštěl Evropu z nejrůznějších důvodů, ale hlavně také z důvodu naší uhlíkové nebo environmentální politice. My chceme, aby u nás zůstali aby byly inovační a za tu tedy produkční jednotku se ty emise tedy prostě snížily. A nyní ten korekční činitel. Pokud se nám bude dobře dařit, pokud zvládneme jak k uhlíku, který je zachycován, výrob, vyráběn, tak vlastně nebude potřeba ten korekční prvek. Tak to vyplynulo z diskusí s odvětvovými představiteli. Tedy únik uhlíku, to je pouze jeden aspekt toho příběhu. Snažíme se chránit proti nekalé konkurenci jiné ve, jinde ve světě, kde neplatí tak přísné předpisy jako v Evropě. A pak máme ještě další aspekt, totiž vybízení k inovacím, k modernizaci a k investicím do vyspělejších technologií. My přicházíme s třemi možnostmi v té oblasti. A i hlavy státu naznačili, že právě takovým způsobem bychom měli postupovat. Totiž členské státy nízkopříjmové. Tam je možnost, aby v sektoru generování energie se mnoho povolenek rozdávalo zdarma. To je článek 10c pro ty, kteří to dobře znají. Pak máme druhý fond, inovační fond tedy ta první možnost, to je deset členských států, tady se to týká všech a o tom se už dlouho mluví, kolik tedy v tom fondu bude. 450 milionů povolenek. Pokud se podíváte na cenu uhlíku mezi 5 až 10, tedy nepříliš vysokou, tak vidíte, jak má obrovskou hodnotu a je nasměrován na soukromý soukromé podnikatele, kteří investují do nízkouhlíkových technologií. Je to velice důležitá záležitost. To bude důležitý činitel, jak jsme hovořili o té mm, stabilizaci či e, stabilizační rezervě. Já jsem velice rád, že zde můžeme právě mít k dispozici celých 450 milionů eur. A pak máme modernizační fond znovu pro nízkopříjmové země, zejména pro malé střední podnikatele i, podni- i spotřebitele, chtějí-li modernizovat 310 milionů povolenek, tedy rovněž v peněžních vyjádřeno v penězích e, obrovská hodnota. Oč jde u toho inovačního fondu? Nikoli pouze o to, že je velký. Jde tedy i o způsob, jakým budeme vybízet k investicím do nízkouhlíkových technologií. Budeme se snažit, zní otázka, soustředovat na ty průromové technologie, na cokoliv se opravdu nového, či spíše přímo na nízky, nízkouhlíkové. Například eh, ocel, ta je intenzivní, náročná na uhlík. Budeme se snažit eh, pobízet investice do nízkoemisních oceláren, anebo naopak se budeme snažit podporovat technologie pro rychlé dobíjení elektromobilů. Tedy zda to budeme spíše směřovat přímo těm, kteří už investují do něčeho, co od základu bude úsporné. Modernizační fond tady je to pouze pro nízkopříjmové členské státy, tedy pro deset členských států. A v tomto fondu je základní a tam si to vyžádali člán, státy, které nejsou beneficienty, aby zde velice transparentním způsobem bylo všem známo, jak ten fond bude fungovat. A tady komise navrhuje nevetovat nemít možnost veta ani v komisi, ani v žádném členském, vůči žádnému členskému státu, ale většinovým způsobem to vést a velikou úlohu tam se hraje Evropská investiční banka. Pak máme ten článek 10c a tady je nejdůležitější, že budeme mít alokaci zdarma E, znovu nízko nákladovým členským státům, abychom usnadnili investice do energetiky. To jsou významné částky, miliardy eur, o níž zde hovoříme. A tady komisi záleží na tom, aby vše probíhalo na základě soutěže a zároveň respektovalo i pravidla a proto navrhujeme, aby tam docházelo více-méně k aukcím, což bude velice transparentní, k soutěži. A v kontextu energetické unie i dobrého budování jednotného trhu by to mělo sehrát významnou úlohu. Tedy bylo to trošku technické, nechtěl jsem zacházet do příliš mnoha podrobností, ale doufám, že ten přehled je dostačující, aby mohl být základem pro naši diskusi, tedy dva pilíře. Ten carbon leakage, tedy jak nám uniká uhlík do jiných zemí, jak si s tím poradit, ale rovněž jakým způsobem vybízet investory, aby vkládali peníze do nízkouhlíkových eh, nápadů a modernizace. Předseda, děkuji pane generální řediteli za tento úvod. Rovněž je vidět, že jsme díky vám se seznámili s mnohými důležitými aspekty. Nyní se obracím na našeho zpravodaje, pana Federleho, aby se k tomu vyjádřil. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Delveke, že jste znovu mezi námi. Když se zabýváme otázkou ETS Děkuji nejdříve stínovým zpravodajům, rovněž i sekretariátu eh, skvělou spolupráci. Já to opakuji, jste pro mě něčím více než rodina v současné době. Tady jsem rád, že nám to takto dobře klape. Měli jsme rovněž představitele 20 odvětví z celé Evropy, think tanky, analytiky, představitele energetického odvětví, se všemi jsme se sešli a dnes se budeme ještě odpoledne věnovat podrobněji otázce carbon leakage. Sešel jsem se rovněž s polským ministrem pro energetiku a s britským představitelem ministerstva pro klimatické změny. Při sestavování stanoviska vezmu v úvahu veškeré materiály, které jsme obdrželi, ať už při schůzkách, případně mailem s těmi, od těch zainteresovaných stran, s nimiž jsme se neměli možnost sejít. 23. květen to bude schůzka koordinátoru a podávání eh, pozměňovací návrhu, to bude na konci května a pak 12. července eh, budeme hlasovat ve výboru, eh, ITRE 13. října, dva měsíce před výborem Elvy. Víme, že ITRE zatím se nemá až tak čím pochlubit. Naše některá stanoviska selhala ať už na stá- ve stádiu výboru, anebo na plenárce. Tentokrát se to musí podařit a já se budu snažit dosahovat dobrých, širokých a stabilních kompromisů. Aby se to povedlo, vybízím všechny z vás, abyste se zajímali o tu problematiku. Pamatujte, mé dveře jsou vám vždy otevřené s jakýmkoliv názorem přicházíte. Mm, pro ITRE je tato problematika velice důležitá, zejména z pohledu e, výrobních rezortů, ale i z pohledu spolupráce s jinými výbory. Tady máme s Janem Duncanem dobrou spolupráci v Envy, já se účastním všech zasedání stínových zpravodajů, eh, když kdykoliv se scházejí v rámci Envy, abych jak naslouchal, tak případně i eh, komunikoval naše postoje. Tedy uvidíme, zda se nám podaří přijít s něčím rozumným, dobře vyváženým z pohledu zájmu jak eh, ochránce životního prostředí, tak rezortu. K tomu stanovisku. Děkuji a díky našemu panu předsedovi, jemuž děkuji máme nyní lepší pozici než kdykoliv dřív. Máme sdílené pravomoci v Envy u těch klíčových záležitostí, totiž alokace povolenek zdarma v oblasti carbon leakage, modernizační fond a přenášení povolenek v rámci modernizace energetiky nebo říkejme tomu 10C. Já právě se při svém práci soustředím na tyto věci, tím se bude zajímat to, zabývat to stanovisko, i když se budeme muset věnovat i jiným věcem. Tedy alokace zdarma a carbon leakage. Tam se budeme snažit dosáhnout nákladově efektivního snižování emisí a zároveň zachovat konkurenceschopnost těch evropských odvětví, které na světových trzích čelí silné konkurenci u některých rezortů to zůstane opravdu nutné, aby pokračovalo eh, přidělování povolenek zdarma, právě abychom se vyhnuli tomu fenoménu carbon leakage. U jiných to naopak možné nebude. Já doufám, že fixní nastavení povolenek, jak to popisuje komise, nám nestačí a tam budeme muset v našem výboru rozhodovat velice tvrdě. Ehm, vše je spolu úzce propojeno a já chci přijít s návrhem balíčku u těch prvků, kde ITRE má pravomoci. Chci, aby nejlepší ehm, výkonně nejlepší byli odměňováni, abychom minimalizovali ehm, meziodvědkové přesuny, protože to je slepý nástroj, tupý nástroj, protože pak nemá význam, zda si vedete dobře, snažíte se nebo vůbec ne. Musí vše být nastaveno realisticky, abychom mohli brát v úvahu zlepšování postupů a rovněž i situaci v oblasti carbon leakage. A ještě k tomu dodám Nesmíme ten systém nadměrně komplikovat. Pak inovační fond. Tím bychom měli vytvořit mocný nástroj, abychom poháněli e, inovace ve všech odvětvích. Vítám návrh komise rozšířit pravomoc i na inovace v oblasti nízkouhlíkových ekonomik v jiných odvětvích a rovněž i fondy e, projektové prostředky by měly být roz, přidělovány už v rané fázi. Dlouhodobé cíle 80 až 95 snížit emise do e, roku 2050 musí být brány v úvahu, když uvažujeme o rovnováze e, přítomnosti určitých odvětví a snižování emisí, rovněž i zde nesmíme nastavit pravidla příliš složitým způsobem. Modernizační fond a 10C. Modernizační fond a přesouvání eh, volného přidělování povolenek do tohoto fondu, tady se musíme ujistit, že vše je využíváno do opravdových modernizačních investic a že je to v těch deseti státech, které to zaslouží. Vše musí respektovat dlouhodobé cíle a zároveň národní priority. Zde je transparentnost klíčová. Už končím modernizační fond, tam musíme mít rovnováhu mezi různými úkoly a metodami EIB, komise, beneficient v rámci členského státu a i příslušný úřad v tom členském státě. Poslední můj bod, pokračujeme v diskusích, zda bychom měli Tady to je důležité, pane předsedo, opravdu Budete ještě mít možnost, říká předseda, se vyjádřit na konci. Dobrá, takže já se k pařížskému samitu vrátím na konci. Předseda, děkuji. Ano, po naší diskusi ještě budete mít možnost zdůraznit to, na čem vám záleží. Já čekám, že kolega z výboru Envy, Ian Duncan, zde by měl být. Je důležité, abychom byli průběžně v kontaktu s příslušným zpravodajem. Bohužel se dostavit nemohl tento kolega ale možná by zde mohli kolegové z EKR jej zkusit přesvědčit, aby se dostavil alespoň u těchto velice závažných věcí. Nyní EPP, paní Delangen. Děkuji, pane předsedo. Já bych si také ráda vyslechla i co chtěl Frederik říct k té situaci po Paříži. Tak na, jsme eh, všichni napěti. pěti protože to je taková velká předběžná debata ještě předtím, než se zapojíme do těch technických detailů tady v tomto výboru a konkrétně také na Envy, takže to je jedna z takových těch prvních zásadních otázek, kterou musíme zodpovědět. Já chci Frederikovi a jeho týmu poděkovat za jeho takovou otevřenou metodu a za nejrůznější setkání, které z, z, zorganizoval um, ehm, ECD ETS pro naši skupinu, to je naprosto důležité. Chceme na sebe přebrat zodpovědnost za naši planetu a pro budoucí generace je to i strategicky významné, snad asi nejklíčovější tady. Nahlížíme na záležitost ETS a na tu globální pozici jakožto Evropské unie v rámci tohoto kontextu a já si uvědomuji, že v některých odvětvích, a vy jste zmínil, existují i velké rozdíly, ale my si přejeme, abychom byli, e, tedy jsme čistější někdy až dvakrát více než jejich partneři e, v Číně. Tyto rozdíly by měly zmizet. A samozřejmě e, situace se navyšuje v tom celém globálním kontextu a my nemůžeme v Evropě ztratit ty strategicky důležité sektory ocelářství a také chci zmínit také i hnojiva. Samozřejmě celý e, svět e, tedy e, potřebuje, aby se tato situace objasnila. Pan Devel hovořil o té situaci v Číně, ale my si přejeme, abychom nemuseli říci, že jsme ztratili náš průmysl. To není Otázka je jenom ETS a také konkurence. Nechceme je opravdu ztratit ještě předtím, než tedy se mm, vrhneme na ty změny i v jiné části světa. A teď tedy uh, Samozřejmě my eh, respektujeme to předvídanou redukci emisí a výbor by se měl zaměřit tedy na pozici evropského průmyslu. Jsme přesvědčeni, že v tomto smyslu, aby k tomu došlo, je třeba učinit eh, celou řadu změn v návrhu komise. Více volných povolenek, tady mne potěšilo to, co řekl Frederik, bude zapotřebí v určitých případech a také více doladění, aby to bylo v souladu tedy s tou sávající situací a reálnou produkcí. E, nyní se zabýváme tím, jaké by tu mohly být možnosti a co by bylo, řekněme, rozumné a efektivní, nicméně hlavními prvky tady pro nás jako skupinu jsou ty, že chceme samozřejmě vyřešit otázku klimatických změn, ale zároveň ochránit pozici evropského průmyslu ve světě. Chceme snížit riziko úniku uhlíku, to eh, je jasné, a také podpořit inovaci. A tady jsem přesvědčena, že ve věci inovací. Tady tomu jsme nevěnovali dost pozornosti. A pak eh, zejména, co se eh, dohody týče tady ve výboru, měli bychom toto navýšit. Konkrétní otázka na komisi. Návrhy na eh, sektory ne ETS, tedy je tu záměr zahrnout ty sektory, které původně nebyly zahrnuty. To by nám dodalo určitý prostor v rámci těch diskuzí o ETS. Jak na toto nahlížíte? Děkuji, říká pan předseda. Prosím kolegy, kteří mluví za jednotlivé frakce, aby nemluvili déle než tři minuty. On behalf of SND. Není za SND. Děkuji, pane předsedo. Já mám pocit, že máte něco proti mně a protože vždycky, když jsem já na řadě, tak připomínáte, že se musíme držet vymezeného času. Tato eh, diskuze je velmi důležitá. Komise hovořila 17 minut. Já nebudu hovořit 17 minut, ale chtěl bych říct si to, co mám na srdci, protože to je velmi důležitá diskuze. Já jsem si podrobně vyslechl, pozorně vyslechl to, co řekla komise, ale vidím, že to je zase podobný systém. Eh, málo je těch, kteří aplikují takovýto podobný systém. Tady jsou dobré záměry. Já ale jako svatý Tomáš věří, věřím jenom tomu, čemu vidím. A nechtěl bych, aby Evropská unie zůstala osamocena eh, na této planetě. Tato eh, reforma by měla předpokládat, že všichni průmysloví aktéři, eh, že by k ním mělo být přistupováno stejně. A to se nyní tak neděje. Několik návrhů z mé strany. ETS je dnes eh, důvěryhodným systémem pro snížení emisí uhlíku. Ano, to je tak. Ale eh, v dopravě, v zemědělství a v neprůmyslových odvětvích eh, by bylo potřeba vynaložit úsilí, tak aby se snížily emise. Musíme stanovit cenu pro uhlík, tak abychom vyslali signál investicím. Během minulého období ale Eh, se nedosáhlo eh, kýžených výsledků, protože tu na CO2 se eh, blíží pěti eurům a to nevede potom k žádným investicím, přestože tady máme plán stability pro rok 2019, tak se nikde nepočítá eh, s cenou eh, za tunu 25 eur do roku 2030, což není ale potom atraktivní to, aby se investovalo do nízkouhlíkových technologií cena minimální pro CO2, tak kromě stabilizační rezervy. Ne, nebyl by to dobrý nápad? Francie přišla se návrhem koridoru pro uhlíku. E, to je něco, co by bylo určitě zajímavé. Jak e, pobídnout aktéry, aby uskutečnili potřebné investice, tak aby zařízení e, byla čistá? čistější a účinnější. To zatím nefungovalo. My jsme přišli z období, kde bylo nadměrné e, přidělování a to k ničemu nebylo a i když se skonstatoval únik uhlíku do dnešního dne, tak ale nemůžeme říci, že by to posloužilo investicím. Pokud se podíváme na průmyslová odvětví, na ta důležitá, tak eh, některá odvětví snížila emise, ale proč? Protože zavřely továrny, ne protože by zlepšily technologie za účelem eh, snížit emise a to je o co tady jde. Jakým způsobem nahradit tento systém? Musíme chtít více Eh, při využívání eh, těch alokací pro každý členský stát. Já s tím eh, souhlasím, ale zároveň musíme zabránit tomu, aby se zabránilo speněžování. Hovořilo se například o modernizačním inovačním fondu. Musíme se opravdu soustředit hodně na to, aby se to aby to vedlo k nějakému zlepšení. Vy, kdo mě znáte, tak to víte. Někteří to řekli rovněž. Já vím, že předseda už mě chce přerušit. Dejte mi prosím vás ještě dvě vteřinky. Eh, tady eh, si připravujeme plynovou komoru, protože my chceme dekarbonizovat a nakonec eh, vypouštíme mnohem více skleníkových plynů. A závěrem, já souhlasím s tím, že by se přizpůsobil uhlík na hranicích tak, aby všechny státy měly stejné podmínky. A tím končím. Potřebujeme přechodný fond pouze pro ty nejdotčenější regiony, protože to bude mít eh, dopad na pracovní místa. Thank you, President. I'm speaking on behalf of my... Děkuji. Já hovořím jménem kolege Hanse Olafe Helkena, který tady nemůže dnes být. Já si dovolím tedy přečíst co mě dal. Je třeba uznat, že systém ETS nestačí, abychom si poradili s globálním omezováním a dokonce i je jeho efektivita při snižování emisí pochybná. Ono sice se e, obecně emise snižují, ale celkově emise rostou, protože nastává carbon leakage a ostatní země vylučují více. Evropský systém proto sám o sobě nestačí, protože ignoruje globální aspekt klimatických změn a vede k paradoxům. Země, které vylučují nejvíce, nejvíce dostávají největší výjimky a um, tím pádem se mají vyhnout tomu jevu carbon leakage, ale obecně i tak jsou určité země v nevýhově. EU by se neměla tvářit, že je lepší než ostatní, tvoří nespravedlivé výjimky, měla by se snažit spolupracovat s Austrálií, Švýcarskem a úspěch by rozhodně vedl k prodlouhení spolupráce, slaďování standardů mezinárodně. Aby EDS mělo uspět, je třeba limitovat veřejné zásahy, což by vedlo k samovolnému tržnímu stanovování cen. Přestože je potřeba omezit počet odvětví na seznamu, kterého se týká ten systém, je třeba rovněž chránit sektory upstream a downstream, tedy ty, již se to týká nepřímo. Ty jsou často účinnější než globální konkurence, ale outsourcing například v oblasti plynu dává smysl i v ochraně životního prostředí. E, firmy v soukromém sektoru, zejména velké, ne mají nedostatek investičních fondů, avšak jejich investiční prioritou nejsou ekologické investice. Proto bychom měli omezit jakékoliv fondy pouze na ty ekologické a e, ty na již mám záleží. Komisař Noedas rovněž přišel s myšlenkou Evropského inova, Evropské inovační rady. Pokud by taková rada vznikla, jak by spolupracovala, jak by zapadala do té široké inovativní politiky EU. Tolik pan Henkel a já ze své strany dodám, slyšeli jsme dnes o systému benchmarkingu, který se snaží počítat s jednoprocentním zlepšením efektivity z roku na rok. Ale co ty méně konkurenceschopné průmyslové, průmyslová odvětví v EU, kteří jsou mnohem účinnější z pohledu vylučování emisí. My možná se snažíme vytěsnit, ať už cementárny, ocelárny, ty neúčinné, ty znečišťující z Evropy, tak přestože v evropských měřících oni jsou ne, neúsporné. V ostatních částech světa jsou velice úsporné a tam se jim bude dařit a my se sami okrádáme. Za zelené pan Erikson. Je jasné, že ETS ve své původní koncepci selhalo a proto, a tedy důvod, proč klesají emise CO2, lze přičíst hospodářské krizi, nikoli systému obchodování povolenkami. Já jsem svědkem celé řady selhání v rámci současného systému. Pobídky v rámci systému ETS pro modernizaci v energetice jsou mizivé a dokonce i někdy zavádějící, což je rovněž problém, který je třeba vyřešit. Budu se věnovat třema záležitostem. Volné přidělování, tam je zřejmý problém. Mnohé firmy dostávají více povolenek, než potřebují. Jejich výroba je menšího rozsahu. Povolenek mají přes příliš. To se musí změnit. Musíme být schopni získat údaje o skutečné výrobním objemu a bojovat s jevem carbon leakage ve skutečném světě. Rovněž se musíme snažit spíše jít cestou Velké Británie. A pak nepřijme náklady na uhlík. To je samostatný problém, totiž systém, kdy členské státy mohou kompenzovat vysoké ceny elektřiny pomocí ETS. To nedává smysl z mého pohledu. Když se podíváme na komunitární právo, tak by si každý spotřebitel měl mít možnost vybrat dodavatele energie a pak si i ta firma může vybrat, zda bude nakupovat velkoobchodní energii od znečišťujícího nebo neznečišťujícího před, eh, poskytovatele a tam často ale ty náklady jsou natolik znetvořené, že ta volba není pro nás výhodná. Některé firmy dostávají eh, náhradu vynaložených prostředků na špatném předpokladu. A ti, kteří by to potřebovali nejvíce, tak eh, nedostávají žádné peníze zpět a ti, kteří to potřebují méně, tak jen tím, že jsou v nějaké zemi, která se nepočítá mezi těch deset nízkonákladových, to nedostanou, i když se chovají vzorně a zasloužili by si to. Pak máme otázku té náhrady výdajů, kde víceméně by to mělo příslušet všem, s tím nesouhlasím, a pak modernizace, ten modernizační fond v energetice největší podíl současných finančních prostředků v současném systému ETS. Tam je zdrojem článek 10c, který umožňuje energetickému generování elektřiny dostávat volné povolenky, aby mohli diverzifikovat a vyrábět elektřinu čistším způsobem. Ale to je velký problém, protože pak dostáváte pobídky, abyste například v Polsku udrželi uhelný průmysl. Děkuji a nyní kolega Zagoe. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že jsme eh, to všichni pochopili tak, že je potřeba změnit systém ETS. Ale existuje skupina výrobců, protože kdyby to bylo podle komise, tak by tím byli zvýhodněni, i když není cílem zlepšení situace emisí, ale aby tady byla větší konkurenceschopnost a proto e, budou mít e, bezplatné povolenky, tak aby se zabránilo tomu, aby odešli do jiných zemí, tak aby se mohly splnit e, cíle na snížení emisí. A tady se jedná o velké monopoly, velké nadární společnosti, které z toho budou těžit. A jedná se ale přeci o hlavní vyníky klimatických změn. My nebudeme podporovat e, změny, e, které e, budou mm, zvýhodňovat rozvojové země na úkor mm, rozvinutých zemí. Musíme se podívat na referenční ukazatele a tam musíme dát prioritu ochraně klimatických změn, ale také prosperitu občanů. A musíme se e, podívat na to, v jaké situaci se nachází Jižní Evropa, když tam dojde k když tam došlo k takové krizi, protože ekonomika se nachází v bezvýchodné situaci a na to nemůžeme zapomenout. E, v tomto smyslu potřebujeme restrik- e, přísnější opatření pro ty největší znečišťovatele. Členské státy musí mít možnost uvol- uvolnit eh, ze systému ty malé znečišťovatele, kteří nemají skutečný vliv na klimatické změny. Musíme chránit eh, malé a střední podniky. A co se týče státních podpor, tak si musíme eh, uvědomit vždycky situaci a zvláštnost všech zemí, protože Každá země musí mít právo se rozhodnout s ohledem na svoje na svůj vlastní situaci, na své okolnosti. Nemůžeme posílet konkurenceschopnost, konkurenceschopnost tak, že budeme podporovat nadnárodní společnosti. Musíme si uvědomit, co potřebuje hospodářství, tak abychom mohli pomoci eh, zlepšit eh, situaci společnosti a zlepšit kvalitu života občanů. Škodík. Děkuji vám a za ENF paní Kapel. Děkuji, pane eh, předsedo. Já bych chtěla úvodem eh, poděkovat eh, panu navrhovateli, protože on opravdu přistupoval velmi profesionálně a svolal semináře a mm, svolal nás a zapojil do toho všechny důležité aktéry. A protože se snažil, abychom do toho vnesli co nejvíce praxe do té otázky obchodu s emisními povolenkami. Eh, tento spis je velmi důležitý, eh, protože eh, se nejedná pouze o obchod s emisními povolenkami, ale samozřejmě také se jedná o vliv na jiné spisy, třeba implementace linie energetické účinnosti a jiné další. Samozřejmě je potřeba toto zasadit do globálního kontextu. Především co se týče energeticky intenzivních průmyslů, o tom jsme včera hovořili, jedná se o mezinárodní konkurenceschopnost a komisař Katajnen řekl, že se mm, tady jedná o nová eh, antidumpingová opatření, která chce eh, zavést, pokud je o energeticky eh, uči, intenzivní průmysl, jako například ocelářský průmysl. A zde musíme mít na zřeteli ETS a říci, že se nejedná pouze o ETS, ale že se jedná také o vysoké náklady na energii, vysoké náklady na mzdy a jedná se o tu kvotu 20% do roku 2020 o tom se hovořilo. Čína v příštím roce chce zavést ten systém emisních povolenek a když se podíváme na podíl znečišťovatelů, e, takže tady máme 2012 až 2020, e, takže tady vidíme, že v 2012 tam e, to z 10 pokles na 5% a Čína z těch 25% chce to ještě navýšit a máme samozřejmě tady ty rozvojové země a musíme se tady podívat na ten mezinárodní kontext a na tržní integraci, pokud jde o, trž, o obchod s povolenkami. A generální ředitel to řekl dnes správně, potřeba stanovit ty benchmarky, eh, protože musíme mít tady ty eh, korekční činitele, eh, která by se týkala několika odvětví a zajistit, aby otázka uniku uhlíku a volné přidělování, tak aby to bylo lépe učiněno v rámci ehm, mezinárodního obchodu. Ehm, musíme také se podívat na eh, odměňování této otázky a potom na, na úrovni eh, podniku, aby toto bylo co nejnižší. Potom další věc, to jsou ty fondy, o kterých se tady hovořilo, ty jsou velice důležité, ten inovační fond, potom ten modernizační fond Ehm, protože eh, tento fond je eh, důležité, aby měl pobídky pro různé podniky, aby podniky více investovalo, protože inovace je velmi eh, důležitá. A potom za druhé ten modernizační fond, který je důležitý především pro těch deset členských států. A zde si myslím, že je převážně důležité, a hovořil o tom také komise, že abychom chránili také hospodářskou soutěž a abychom byli tedy ve všem efektivnější. Very much, madam. Děkuji. A mám na seznamu ještě dalších jedenáct kolegů a stínoví zpravodajové hovořili více než tři minuty. Takže další kolegové, prosím, ne déle než dvě, minutu, dvě minuty, protože jinak bychom to všechno nezvládli. Pan Rubik? Děkuji vám. Eh, já si myslím, že tato prezentace nám ukázala, že se jedná o velice komplexní eh, téma. A samozřejmě eh, si musíme uvědomit, jak to vypadá s posouzením dopadu v této oblasti. Protože na jedné straně máme cíl, tedy tu produkci 20% průmyslu do roku 2020, nyní jsme na 15% a e, e, my jsme přišli o 8% e, produkce od roku 2008, tak jak můžeme se více orientovat na udržitelnou a účinnou efektivní výrobu. To je tedy ta otázka, která tady vyvstává. Co se týče tady tohoto cíle, tak cíl pro rok 2030 a musíme formulovat podíl průmyslu. Můj cíl by byl 30%, protože já jsem z Horního Rakouska, dáme mm, 32%, eh, protože já si myslím, že by to bylo velmi důležité pro pracovní místa, aby v tom eh, posouzení dopadu jsme se podívali, eh, kde jsou ty dobrá pracovní místa, kde je udržitelná výroba a kde by mohla Evropa převzít vedoucí úlohu. Posouzení dopadu tedy na jedné straně a na druhé straně je zde důležité Eh, si uvědomit, že jsou ty nové technologie, protože tady existuje možnost nových pracovních míst a tak je důležité, abychom eh, zrevidovali mm, náklady na byrokraci. Netýká se to pouze evropské úrovně, ale také mezinárodní a národní úrovně. Musíme si uvědomit, jaké náklady eh, tady do toho zasahují a posoudit, jaké náklady máme a zde bych chtěl poděkovat panu Delbekovi. Je důležité, abychom byrokraci v této oblasti části snížili na co nejnižší možnou míru a zároveň, aby to bylo co nejtransparentnější, protože snížení eh, CO2 je velice důležité, protože my jsme investovali 400 eh, my jsme 400 eh, miliard investovali na dovoz fosilních paliv. Thank you very much, Mr. Blanco. Děkuji, pan Blanco López. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, eh, pane navrhovateli, za vaši prezentaci a já bych chtěl eh, pohovořit o několika eh, podnětech ke zprávě. Já podporuji evropský návrh ohledně kompenzaci nepřímých nákladů, kde hrozí únik uhlíku. Navíc by se tím podkopalo fungování elektrického trhu a tyto kompenzace by posloužily Eh, ke eh, nepřímým nákladům, ale mělo by se to financovat prostřednictvím spotřebitelů a jejich eh, účtu za energii. Ale mělo by se to hradit z vydražených povolenek. Ten fond pro inovaci by měl zohledňovat veškerá technologická řešení pro nízké emise uhlíku pomocí společných kritérií uznatelnosti, protože i když se pokryje celý ten řetězec hodnot, hodnotový, tak musíme dát prioritu eh, inovačním technologiím a průkodnickým odvětvím, kde existuje největší potenciál pro snížení skleníkových plynů, kde bude větší nákladová efektivita a kde to bude eh, eh, realizovatelnější z obchodního hlediska. Bylo by určitě pozitivní, abychom otevřeli finanční linie pro inteligentní sítě, inteligentní města a účinnost. A závěrem, mám za to, že bychom neměli snížit eh, procento vydražených emisních povolenek, eh, protože by to mělo být na těch 57%. Děkuji, kolega Karinš. Děkuji, pane předsedo. Jen několik připomínek. Když si čtu všechny ty dokumenty z komise, Velkou potíž, kterou tady vnímám, je to, že tady nevidím to, co bych označil jako opravdové hodnocení dopadu, co by to tady opravdu představovalo z hlediska zaměstnanosti v Evropě. Tedy bez pochyby musíme snížit skleníkové plyny po celém světě. To eh, chci zdůraznit po celém světě. Um, jaký to má účinek, jaké analýzy údajů nám můžete poskytnout z vašeho návrhu, jaký to má dopad na zaměstnanost. A za druhé, a co ohledně ztráty investic, tedy takový únik investic, tedy ne, že společnost opustí Evropu, ale bude investovat mimo Evropu, aby prostě nevydávala ty prostředky v Evropě, to znamená a, ztráta příležitosti a příslušné náklady na to. A pak další otázka, třetí členské státy, jako můj, tedy Lotyšsko, a to je taková zelená země, pouze 20 našich emisí je ETS ve srovnání tedy s ostatními zeměmi, kde je to 40. Takže co vydělávají e, ti, když jsou opravdu zelenější, neměli bychom být nějak kompenzováni třeba v našem průmyslu? aby opravdu u nás zůstal v naší zemi. Když si vyděláte prodejem emisí, tak byste měl možnost to opětovně investovat jinde, třeba v dopravě, v zemědělství, v bydlení. To určitě by přineslo nová pracovní místa lidé, kteří se zabývají změnou oken, izolacemi a podobně. Takže co třeba s tímhle? Je to správné? A Povede to tedy k těm úsporám, že ta, když někde uspoříte, můžete to vykompenzovat jinak. A, a ne tedy, um, že se tam mohou zase objevit nová pracovní místa. Takže v první řadě, ale hlavně, jaký to má dopad na pracovní místa. Děkuji, paní Griffin. Děkuji, pane předsedo. Já také chci panu Delbekovi poděkovat. Určitě musíme uh, Eh, to pochopit správně, ponoučit se, vyslechnout si všechny zúčastněné. Jedná se to také o nuancích a o zacílení. Já vítám ten inkluzivní přístup, který přijal Frederik. A jak kolegové přede mnou řekli, to není boj mezi průmyslem a životním prostředí, je to o rozvoji udržitelné budoucnosti pro budoucí generace přičemž si zachováme konkurenceschopnost našeho průmyslu, musíme se být o oboji. Ano, přejeme si fungující systém a ujasnit si, jak ty zisky budou využívat členské státy. Zatím tady ale není žádná transparentnost o tom, jak ty příjmy z těch aukcí vynakládají členské státy členské státy by měly mít jasné pokyny, aby tyto prostředky byly používány pro akce ve prospěch životního prostředí a udržitelná pracovní místa. Co se benchmarku a úniku uhlíku týče, tady bychom potřebovali zacílenější přístup. Ten systém, který je tu nyní, je závazný nezakládá se na eh, důkazech, vytváří nejistotu a matení. Potřebujeme adekvátní údaje a neměli bychom spoléhat na měřící, které eh, vyplývají z údajů o produkci z roku 2008 a pokud dovolíte, pane předsedo, je 17. března a jako třetí generace irských eh, emigrantů vám chci všem popřát šťastného svatého Patrika. Děkuji, pan Schaffhauser. Euh, První připomínka. Eh, obrátím se na komisi, vyslechl jsem si tady kolegy z různých skupin, byla tady vznesena kritika. Eh, já si myslím, že nemůžete přeci pokračovat, jako by se nic nedělo, tak jako vždycky. Buď Eh, něco uděláte, jste uh, účinní a dopadne to špatně, anebo nejste učiní a dopadne to tež špatně. Pokud byste měli být uh, trošku konzistentní, tak byste měli vzít na zřetel komentáře pana Martene o tom, že jak to vypadá s uhlíkem a přizpůsobení na hranicích. Pokud chcete být uh, pokud chcete být učení, tak se podívejte, jak to vypadá s průmyslem a kvůli vám teď dochází k delokalizaci. A taky se musíme podívat na námořní dopravu, protože to je e, příčina 50 emisí uhlíku. Takže ta naše politika vede k tomu, že průmysl odchází do jiných oblastí, ale zároveň ještě vytváříme více emisí, protože se to zboží převáží na lodích. Ten závaž, nejdůležitější problém, který máme tady v Evropě, je komise. Protože když se vrátím ty TTIPu, generál de Gaulle viděl Evropu bez komise. A my nyní mnozí uvažujeme nad tím, jak by vypadala Evropa, kdyby ta nebyla Evropská komise, protože vy ničíte Evropu, vy osobně za to nemůžete samozřejmě, vy jdete po té cestě, která byla vytyčena, ale problém je v tom, že se zničí ten projekt, který měl být úžasný, ale stane se z toho katastrofa. To je ta Evropa, kter, které my se má za to, bychom měli sloužit. Děkuji. Děkuji, pan Danika. Mai trist, pentru că ieri după amiază am aflat că... Děkuji. Já jsem uh, se uh, dozvěděl, že existují velká očekávání ocelářského průmyslu, ale uh, očekáv, Eh, samozřejmě by to eh, vedlo k prodloužení dumpingu. Já jsem eh, nyní smutný, protože se vrátím do mé vlasti a tam jsou, tam je, když se vrátím, tak jim budu muset říci, jak to dopadne s tím dumpingem, jestli se to nebude řešit. Takže vy chcete vědět, poroste tedy cena za energii nebo ne. Když jsme se podívali na jiné prezentaci, tak tam se hovořilo o ceně za energii. Takže jednoduše, poroste cena za energii, jak to dopadne? Za druhé, mý kolegové doma se dozvěděli, že benchmarky budou formulovány tak, ale žádná slévárna to nemůže v Evropě dodržet. Jak jsou stanoveny tyto eh, benchmarky? Někde musí být nějaký interval, který by byl splnitelý, alespoň vzít potaz 10 podniků. A za třetí, eh, mý kolegové z ocelářského průmyslu eh, zjistili, že to, co vy navrhujete, postihuje vlastně ty, kteří doposud vyráběli více, přestože eh, Junckerův plán eh, počítá se zprůmyslněním Evropy. Takže ti, kteří více eh, vyrábějí, tak budou za to postihováni v budoucnosti? A já nemůžu nic říci nyní k modernizačnímu a inovačnímu fondu. Mí kolegové z ocelářského průmyslu řekli, že nemůžeme doufat eh, v modernizaci, protože jinak ani nevíme, jestli budeme existovat. Werner? Děkuji, pane předsedo. Já bych měla dvě připomínky, respektive eh, dva dotazy. Tady ten seznam o úniku eh, uhlíku, to, což by mělo být omezeno na 75 až 80 odvětví, eh, takže ze 175 na 150. A těchto 50 odvětví my se tedy pohybujeme na velmi teoretické úrovni. My jakožto výbor pro průmysl chceme prohlášení komise, Eh, o jaká odvětví by se mělo jednat v případě těchto 50 eh, sektorů a zdali eh, můžeme vůbec posoudit, jestli je to pozitivní či negativní pro průmysl já si myslím, že bychom měli přejít z abstraktní úrovně do úrovně praktické. Co je pro mě problematické, je také, eh, jak eh, mají eh, vyřešit členské státy nepřímé náklady, protože některé členské státy kompenzují nepřímé náklady a někteří vyučí, využijí příjmy z ETS na konsolidaci rozpočtu, ale my potřebujeme takovéto rovné zacházení se všemi, abychom měli společný evropský přístup, tedy ty příjmy prostřednictvím předsednictví ehm, eh, prodeje emisních povolenek, tak to by mělo být eh, stejné pro všechny, eh, aby se to využilo pro kompenzaci nepřímých nákladů. A na to bych chtěla znát názor komise. Kolik? Děkuji. Pan Royal. Já. Děkuji, bedlivě poslouchám. Všichni říkají, jak jim leží na srdci i klima a zároveň neohrozit náš průmyslový sektor ale zároveň v tom kontextu ten kolega, který hovořil o ocelářství a pak ještě kolegyně Wernerova, který, která se ptá na konkrétní údaje, tedy eh, tady nevíme, zda z toho všeho nakonec nic nezbyde, protože tady bych rád věděl, zda to, co zde navrhujete, nezatíží ocelářství, chemický průmysl, veškerá odvětví v době, kdy my politici neustále opakujeme, že potřebujeme v těch obtížných dobách ve více příjmu pro státní rozpočet a více pracovních míst. Tady nejsme upřímní. Když chceme opravdu zohlednit oba cíle, na jedné straně tedy chceme dosahovat vysokých cílů v ochraně klimatu a zároveň nezatěžovat průmysl, jediný důsledný postup by bylo rozdělování povolenek mezi těmi dvěma pilíři. Obční odsunout, přesunout a povinné do členských států. Členské státy dostávají příliš mnoho eh, volných povolenek a jak říká paní Verna, ty to používají, jak se jim zachce. Důslednější by bylo ne předepisovat jim, co s tím musí dělat s těmi povolenkami, ale více jich dát těm průmyslovým odvětvím, které to potřebují. Proč to nedělají? Protože rada je proti, protože si to chce uzmout do svého rozpočtu. Tady vůbec nejde o klimatickou politiku, tady jde o plnění kasy členskými státy. Kdybychom my měli tu odvahu říci, že přesuneme těch 30, 50, 57 těch povolenek k nám do našich rezortů, tak bychom právě nemuseli se neustále zamýšlet, komu odebereme, abychom někomu přidali, ono už je to stejně tak napjaté, že se to těžko dá dosáhnout. Neustále se tady a pak z toho bude nic. Tedy odebrat trochu těch povolenek členským státům, pomoci našim průmyslovým odvětvím a zároveň tím naplníme i klimatické cíle. To mě jsem napjatý, jak to dopadne. Děkuji, velice silný apel, pan Gerbrandy. Děkuji, pane předsedo. Renato, já vezmu. Já začnu tou smlouvou. Tady nesmíme to podceňovat. Rozhodnutí znamená, že celý svět se má pohnout směrem k nízkouhlíkové ekonomice, což znamená, že naše nízkouhlíkové podniky budou celosvětově konkurenceschopnější. To nesmíme opomíjet jako aspekt. Klíčové ale je, aby investoři investovali do toho, na čem záleží. A tady souhlasím s panem Karinšem a podívat se na to, co, čemu pan Karinš říká únik investic, investment leakage, tedy jakou roli sehrává komise eh, v tomto jevu. Když se podívám na OECD, tak to hovoří, že obecně environmentální legislativa má pouze mizivý vliv na ochranu um, v zemích eh, ochranu klimatu. Tak bereme to v úvahu, pak modernizační fond, investiční fond, ale každé euro lze investovat pouze jedinkrát, takže to musí jít správným směrem. A já eh, podporuji ten námět EKR, že tady musí být velice striktní kritéria. Modernizační fond. Tady je opravdu mizivá transparentnost. My sotva víme, zda cokoliv se investovalo do modernizace obecně, opravdu proudilo směrem k uhlíkové technologie a nikoli k té vysokouhlíkové. Možná by pan Dalbeke mohl vysvětlit, zda můžeme čekat striktnější kritéria a větší transparentnost, nikoli pouze u inovačního, ale i u toho modernizačního fondu. Děkuji, říká předseda, pan kolega Benstein. Děkuji, pane předsedo. Únik uhlíku to je vážný problém. Musíme s tím něco dělat. Potřebujeme přece i v Evropě těžký průmysl i do budoucna. Tedy souhlasím plně s kolegyní Esther Delange. Zároveň ale jsem nucen položit jednu otázku. Vidíme, že některé firmy dostávají volné povolenky CO2 a pak je vůbec nevyužijí, odprodají je. Z mého pohledu by bylo prospěšnější přesunout tyto povolenky do inovačního fondu nebo jinam. Je to otázka přímé státní pomoci u některých firm. Některé firmy prostě potřebují více povolenek a jiným, které je odprodávají, se zároveň ty povolenky dávají zdarma. Podle mé logiky je to přece hloupost. Děkuji. Máme ještě nějaké jiné žádosti o slovo? Ne, nezdá se. Proto bych i já si dovolil přidat dvě krátké zvěci. Pro mnohé země i pro naše občany je velice důležité mít eh, větší míru podporu. Eh, I pro otázky vytápění. Ano, tady eh, to je otázka tedy, jak nahradit to individuální centrální vytápění, ať je to tedy eh, prostřednictvím ropy, eh, plynu či uhlí, tak je to samozřejmě lepší, pokud se tam dochází ke kogeneraci. A za druhé, to, což je také důležité, ty volné alokace jako Mm, součást těch plánů. Otázky energetických cen, tady eh, ty co nejnižší, to je důležité pro naše spotřebitele. A pak eh, modernizační plány, tady bychom měli jasně definovat účely, tady i u té reformy ETS. A je třeba tady také brát v potaz práva těch eh, příjemcovských zemí to je poměrně odlišné od toho, co tady zmínil kolega Royal, že by chtěli podpořit rozpočet, to je o něčem jiném. Tady v tomto případě členské státy by měly mít možnost rozhodnout o tom modernizačním fondu, jak bude směřovat. A, a v tom našem přístupu si myslím, že bychom měli být neutrální, co týče zdrojů i technologicky neutrální, jak zaznělo i v té pařížské dohodě před několika měsících. Tímto vám děkuji a poprosil bych pana generálního ředitele, aby zareagoval na otázky. Děkuji, pane předsedo. Ano, mnohé věci tu zazněly, my jsme si všechno poznamenali a, a rozvineme tu tedy některé věci, abychom se i připravili do další fáze diskuze. Já to mám tedy pět bodů k těm konkrétním otázkám. První, komise, zda si vymýšlí něco nového, ne, komise následuje pokyny šéfů státu. Tak to bylo přijato jednomyslně, tedy o podpora ze strany všech v říjnu 2014 a, a možná se to zopakuje tedy dnes nebo zítra na Evropské radě, protože my za komisi jsme předložili tedy prohlášení k pařížské dohodě. Šefové státu rozhodli, že systém volných povolenek bude tedy používán proto, abychom se vypořádali s únikem uhlíku. Pane Martin, si tady bych chtěl zdůraznit, že tady ten systém eh, hraničních eh, opatření nezvolili tehdy šéfové státu, to by vedlo k problémům také ze strany VTO Otázkou je, jak tedy ten systém hraničních opatření nyní, když máme dohodu z Paříže, že tedy celý svět přistoupí k těm eh, uhlíkovým opatřením, ale všichni ještě nejsme jaksi na stejné straně, ale bylo by divné, kdyby tedy ten velký úspěch z Paříže, tedy že celý svět pracuje na stejném problému, by vedl k tomu, že by Evropa řekla, my potřebujeme ty hraniční opatření. Další věc, přímé regulace cen. Ano, tady si uvědom, víme, že ten dokument byl předložen francouzskými orgány, ale regulace cen jak si nebyla následována v těch závěrech šéfů státu. A máme také zkušenost, že to vždycky vychází ze zemědělské politiky, eh, z té přímé regulace cen, takže vědomně jsme to nechali stranou. Ano, jsou tu tedy obavy e, ohledně toho, jak to bylo rozhodnuto v minulosti a e, tehdy e, to šéfové státu tak nějak osvěžili a Máme tu samozřejmě vztahy, spolu rozhodovací, jsme spoluzákonodárci, rada a parlament a myslím si, že tady potřebujeme opravdu přesné pokyny. Další věc se týká konkurence, schopnosti a uhlí, uniku uhlíku. Tady bych to chtěl říct jasně. Komise opravdu uznává ten problém napojený na konkurenceschopnost. My tady nechceme jak si pobízet průmysl, aby opouštěl Evropu. A zejména ne proto, že nyní se tedy technologiím tady daří dobře. V minulosti samozřejmě nejen my, ale i ostatní uh, jak si prokázali, že to není žádný důkaz o úniku uhlíku. To my jsme nepracovali na té studii, nikdo o to nežádal komisi, to byla studie OSN, nicméně to rozhodně nespochybňuje tu otázku, že tedy to může být důležité téma do budoucnosti, ty úniky uhlíku a právě z toho důvodu na tom také pracujeme. Pak otázka benchmarku, Tady to je zase napojené na technologický rozvoj. Bylo o tom rozhodnuto v roce 2008, my se pohybujeme do toho mezi prostoru do roku 2030 a je třeba uznat, že tady minimum, co můžeme udělat, je tady poměřit ten průměrný technologický pokrok, protože pak odměnou za to bude, že ten korekční faktor průřezový přes eh, ta odvětví prostě nebude úplně eh, neefektivní. Takže máme tu omezené množství povolenek, i když to bude jenom 30 20 tak je to omezený počet a pokud eh, tam dáte více než jedno procento, tak dopad bude takový, že zase musíte dát méně někomu jinému. Já se připojuji k těm, kteří hodně zdůrazňují eh, inovace a fungování inovačního fondu, Protože ano, inovace navyšuje ty nízkouhlíkové technologie. Nemyslete, že jsme jediní ve světě. Podívejme se, jak je to s elektrickými vozidly. Je tu technologická soutěž mimo Evropu a my doufáme, že Evropa bude moci být součástí toho, ať je to sklo, betonářství, ocelářství. Prostě chceme být součástí té technologické inovace a komise opravdu se zavazuje, že v tom bude pokračovat. Pak konkrétní otázka o tom nadcházejícím návrhu o sdílení úsilí, zda to eh, učiní jaksi prostor i pro ETS. Eh, e Tady bych řekl ne, protože šéfové států to řekli jasně, jaká je tedy ta míra ambicí ohledně ETS a ohledně sdílení úsilí. My tedy postupujeme podle těchto pokynů, pokud ale eh, legislátoři rozhodnou změnit tuto rovnováhu, tak samozřejmě budeme muset přizpůsobit, ale dodatečný prostor z toho sdílení úsilí směrem k ETS to prostě nyní nezvažujeme a nepřipravujeme v našem návrhu. Pak eh, nepřímé náklady eh, na uhlík a jak se s tím vypořádat. My navrhujeme státní podpory a situace s těmi nepřímými dopady je velice různorodá v Evropské unii. Například energeticky intenzivní průmysl a příslušná produkce v zemi, kde je hodně eh, obnovitelných hydro nebo nukleární energie, tak je to zase jiné než u těch eh, tradičních fosilních eh, zařízení a ta situace je tam opravdu odlišná a proto jsme tedy zvolili tu cestu státních podpor, ale zároveň uznáváme, že je tu pouze omezené množství těch volných povolenek a už jsme zaznamenali, že musíme být velice hospodární s tím využívání volných povolenek, abychom neotevřeli dveře těm nepřímým eh, uhlíkovým dopadům. To bychom prostě s tou situací se nevypořádali. Ale museli jsme nastolit určitý pořádek, to uznáváme a zvolili jsme tady ten princip státních podpor. A poslední připomínka se týká větší míry transparentnosti. To bych opravdu chtěl naprosto vřel podpořit. Ano, máme tu modernizační fond podle článku 10c a větší míra transparentnosti je dobrá pro všechny, pro konkurenceschopnou pozici našeho hospodářství, ale také co se týče příjmu z těch aukcí. To je důležité, několik z vás se k tomu vyjádřilo. Ty aukce jsou důležité. Řekl bych, že to představuje nějakých 60-70 miliard podle našich odhadů v to nadcházející období, tedy vysoká částka. No a kam to bude směřovat? Na jaké účely se vynaloží? Může to být pro energetickou účinnost v členských státech, pro nízkouhlíkové technologie, Eh, my eh, u toho nepočítáme jenom s tím inovačním fondem, ale i členské stát tady mohou udělat mnohé. I pro obnovitelné zdroje energie, pro rozvoj, spolupráci, prostě je to mnohé, ale větší míra transparentnosti tady tomu rozhodně mnohem napomůže. Ano, a ještě o tom eh, regionálním vytápění Eh, ta modernizační, eh, modernizační fond, to je ideální zdroj, jak zajistit právě i prostředky pro tento druh vytápění, ale stejně tak ty prostředky z aukci, eh, je to důležitý druh tedy vytápění to je důležitý prvek, nicméně zatím se to ještě hodně, bohužel, zakládá na fosilních palivech a určitá změna by tomu, byla, eh, by tomu určitě prospěla i v té celkové, eh, řekněme, uhlíkové rovnováze mezi členskými státy. Já vám děkuji, pane generální řediteli, vaše odpovědi byly velice jasné pokud eh, jakákoliv otázka byla jaksi eh, pozapomenutá, tak prosím, kolegové ještě mají příležitost. Pane generální řediteli, já to ještě jednou vysvětlím. Dopad eh, reformy ETS na ceny energie. Co čekáte? Porostou okolik? Nebo budou se poklesnou okolik? Ano, vteřinová otázka, skvěle. Uh, Odkazují vás na dopadovou studii. Vše bude záležet na tom, jaká elektřina bude generována, pokud to bude z obnovitelných energií nebo jaderná, tak bude ten cenový efekt nižší, pokud to bude z fosilních paliv, tak vyšší a proto se snažíme mít pobídky, aby byly, byla snižována fosilní paliva. Já nechci na, se toho nějak držet, ale EBR, EBOR a Evropská investiční banka zamítá žádosti ze strany členských států, kdykoliv oni chtějí přecházet na jiný druh paliv, od těch posilních paliv. Jak? Předseda, pokračujeme bilaterálně tady v tom případě. Já chci dát všem šanci, pokud chcete mít 10 vteřin, pan Martin. Eh, Děkuji. Eh, pane generální řediteli, eh, Když říkáme lež, to neznamená, že se promění v pravdu. To přizpůsobení uhlíku na hranicích, to je, není normou Mezinárodní obchodní organizace. To znamená, že Mezinárodní obchodní organizace chce vytvořit více nerovností? To bylo trošku delší než 10 vteřin ale ještě náš zpravodaj pan Fedele dostává šanci. Já se pokusím dodržet tento krátký limit. Jedna věc. Všichni stínoví zpravodaje neustále válčí ve, své, ve svých úvahách se stejnou záležitostí těch 10%, ale od prvního roku uh, už začíná fungovat ten korekční faktor a tady jakým způsobem se to má propočítat, kolik byste měli mít přiděleno těch volných povolenek. A i kdybychom tam navrhli nějaké úpravy či jiné řešení, tak stále ještě to jádro podla zůstává stejné. A my v, ve výboru ITERE si s tím musíme nějak poradit. A Paříž. Tady Ester rovněž se toho nemůže dočkat, totiž návrh komise se zakládá v té oblasti na tom, s čím v oblasti klimatických cílů přišla EU. Rovněž už máme první shrnutí komise, která mluví, že Údajně zde nejsou potřeba žádné zásadní změny ve světle pařížských dohod a já v zásadě souhlasím, že nemáme nové propočty, máme nové návrhy, ale můžeme se o ně opřít a práce může pokračovat evolucí. Zároveň můžeme vzít v úvahu i skutečnost, že možná někdy později budeme muset to či ono přizpůsobit a právě i s tím, k čemu se dospělo na COP v Paříži, ale v této etapě souhlasím, není třeba vše nově propočítávat, můžeme pokračovat v tom smyslu, jak to komise navrhla. Předseda, děkuji, pane kolego, za tyto závěrečné připomínky. Chtěl byste ještě odpovědět? Ano, rychlá odpověď. Já se nedomnívám, že VTO se snaží rozhodovat eh, na kapitálovém základě. Tam jsou velice přísná pravidla a předpisový rámec, jak řídit mezinárodní obchod a v Paříži přece máme smlouvu či dohodu, která eh, její stranami je celý svět. Takže to by bylo divné, kdybychom řekli, tady máme dohodu, kde celý svět se pod ní podepsal a teď si budeme snažit omezovat obchod. Totiž pokud to má obchodní dopad, používáme volné povolenky. To je ten důvod. Předseda, ano, milí kolegové, jednalo se o nesmírně zajímavou diskusi a já si jsem jist, že ještě i v budoucnu se k tomu tématu budeme vracet. Já osobně ještě bych se vynasnažil, abyste byl pan kolega Duncan z výboru Envy. Je důležité, aby si vyslechl naše názory, náš pohled na věc, protože abychom to pak měli sehrané, na čem pracujeme v Envy a v ITRE. A nyní jménem nás všech děkuji vám, pane řediteli, za takto široký, komplexní přístup k té věci a blahopřejeme vám k vašemu úsilí. Sorry, there was a discussion in the Energy committee on the COP from Paris. Okay. Uh, Renewable Energy Progress Report. A nyní zpráva o pokroku uh, v oblasti obnovitelných energií. To je další bod a máme zde paní zpravodajku Palomu López Bermel za GUE. Tam se jedná o cíle v oblasti obnovitelných zdrojů, které má plnit celá EU a od komise čekáme přeskum, jak funguje tato směrnice, příslušná směrnice obnovitelných zdrojích a do roku 2020 máme, všichni víme, snížit eh, spotřebu a zároveň zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na 20% a pak ještě máme přímě, příslušné cíle i pro období do roku 2030. V tom smyslu je tato zpráva velice významná, nyní už paní zpravodajka. Muchas gracias, eh, Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji též eh, všem přítomným za to, že mi umožnili tuto diskuzi. Před touto schůzí jsme měli možnost se sejít se zpravodají této zprávy s cílem vyměnit si názory a děkuji sekretariátu za to, že tak eh, rychle umožnila, že eh, první verze textu eh, byla rozeslána zpravodajům všech frakcí. Jsme určitě všichni přesvědčeni o tom, jak je důležité, aby Evropský parlament vyslal důrazný signál Evropské komisi ohledně revize e, směrnice obnovitelných zdrojích v horizontu roku 2030. E, signál, který tento výbor ITRE musí pracovat společně velmi úzce s výborem pro životní prostředí, protože tady je eh, ohrožena úloha Evropy v oblasti obnovitelných zdrojů, eh, zachovat si svoji technologickou schopnost a zároveň se postarat o energetické zabezpečení. Zároveň tady čelíme mnohem eh, širší výzvě globální a to, aby naše ekonomiky se přizpůsobily eh, nejnáročnějším environmentálním standardům, tak abychom mohli bojovat proti klimatickým změnám a tak jsme mohli zajistit budoucnost příštích generací. Proto je důležité, abychom stavěli na tom, co už je definováno. Není potřeba eh, vymýšlet něco nového po každé. Máme tady závazné cíle, národní plány a definici kontrolních mechanismů. Toto vše bylo klíčové proto, aby Evropská unie jako celek mohla Eh, splnit závazek 20 do roku 2020. To je cíl, který se stanovil pro spotřebu obnovitelných eh, energie z obnovitelných zdrojů a zároveň to získalo podporu Evropského parlamentu v minulosti. Proto by se mělo dále v tomto pokračovat. A nyní eh, v přítomnosti. Několik členských států v současnosti mají politiku, která jim může neumožnit splnit eh, jejich cíle. Proto je důležité, abychom se zmínili o důležitosti stability v politice obnovitelných zdrojů, abychom měli eh, příznivý regulační rámec v oblasti elektrické energie. Týká se eh, mm, mm, autospotřeby a potom, tak jak to je ve Španělsku, politiky obnovitelných zdrojů, které ve Španělsku se neprovádí dobře a musíme tomuto zamezit, pokud chceme zabránit problému v budoucnosti. Zároveň naše frakce samozřejmě bude vždy dbát sociálních aspektů. A to ve dvou směrech. Za prvé přejít na model energie, který se bude zakládat na obnovitelných zdrojích. Zároveň tím budeme moci bojovat proti energetické chudobě a čím se zaručí demokratizace energie, tak aby nové regulační a výrobní systémy představovaly nadměrný Mm, nadměrné náklady pro nejchudší rodiny. My si myslíme, že kolektivní výrobní systémy energetické účinnosti budou zásadní, abychom umožnili větší nezávislost a účast evropským občanům ve svém vlastním energetickém modelu. Na druhé straně je zřejmé, že strukturální změny, eh, které zavádějí používání obnovitelných zdrojů eh, vyžadují aktivní účast eh, sociálních eh, partnerů ve vypracování národních energetických plánů a také, aby se eh, zaměstnanci přizpůsobili pracovní místa tak abychom vytvořili nová pracovní místa. Tento text je stručný a je strukturován jednoduchým způsobem, tak aby se tam mohlo e, zapracovat co nejvíce návrhů ze strany ostatních skupin. Bohužel čas nás tlačí, ale jsem přesvědčena, že tato okolnost nebude překážkou pro to, abychom pracovali konstruktivně na vypracování kompromisu. To je vše z mé strany. Děkuji za pozornost. You your... Děkuji. Děkuji vám za tento úvod. Kolega Bernstein za EPP. Děkuji, pane předsedo. Na úvod stručně směrem paní López a stínovým zpravodajům. Už jsme měli pár stručných setkání a chci zdůraznit, že ve sdělení komise je třeba si v naší zprávě z vlastní iniciativy všímat následujících záležitostí. Jsme na dobré cestě, abychom dosáhli toho 20% cíle. 25 z 28 zemí už je na dobré cestě a navíc 19 z těch 25 je na dobré cestě, aby dokonce dosáhl více. Pouze doprava zaostává o několik procent. Já už jsem eh, kolegům předložil pár eh, poznámek a pohledu této diskuse chci vypíchnout některé klíčové aspekty. EPP podporuje obnovitelné energie, uznáváme, že se jedná o jeden z nejúčinnějších způsobů, jak snížit závislost na fosilních palivech, na dovozu a podporovat nízkou uhlíkovou ekonomiku. E, uvědomujeme si, že obnovitelné energie zásadním způsobem přispívají i k tvorbě pracovních míst, růstu a udržitelné ekonomice. V tom ohledu zdůrazňujeme, že ve zprávě by měl být odražen, by se měl odrážet význam i alokace. A zpráva musí zcela jasně říci, že národní pravomoci pro směs energii by měly být zachovány. Zároveň musíme pohovořit i o zásadních prioritách eh, jako jsou například tržní aspekty obnovitelných energií. A konkurenceschopnost evropská tímto bude zachována. Tedy nákladová efektivita a konkurenceschopnost v oblasti zelených technologií, eh, pokud budou eh, brány v potaz, tak můžeme pak zohlednit i jejich dlouhodobou udržitelnost. Je třeba pokročit v oblasti obnovitelných energií. Na druhé straně ale nelze akceptovat to, že se na určité země poukazuje prstem v oblasti toho, zda dosáhli či nedosáhli cílu Evropa 2020. Naše zpráva by měla pohlížet na vše z obou stran a zároveň klíčovým způsobem respektovat i vnitrostátní zájmy. Zároveň musí rozsah zprávy se soustředit na e, pokroky v rámci Evropy 2020. Nesmíme zasahovat do oblasti projednávání směrnice obnovitelných energií, protože to e, bude téma na podzim. Za SAD máme kolegu Čabu Molnára. Děkuji. Paní zpravodajko, milí kolegové, z mého pohledu se u této tématiky nejedná ani o ideologii, ani o politiku, ale o sociální otázky. Obnovitelné energie nemají pouze za výsledek lepší životní prostředí Miliony nových kvalitních pracovních míst by měly vzniknout. Mělo by docházet k hospodářskému růstu, technologickému pokroku. Proto na té zprávě záleží. Pár návrhů k tomu návrhu zprávy jako stínový zpravodaj chci předložit a seznámím vás s nimi a, souhlas, a budu se snažit být stručný. Za prvé, ve zprávě komise se konstatuje, že právě závazné cíle zásadním způsobem posunuli ve členských státech význam obnovitelných energií. Zároveň to znamená jistotu pro investory. Tato závazná povaha cílu znamená vyšší investice do obnovitelných energií. Rovněž bylo zmíněno, že nezávazné cíle a v oblastech tam, kde ty cíle nejsou závazné, nebylo dosaženo v oblasti energetické účinnosti žádného pokroku. Právě naopak pouze cíle závazné přinášejí prokazatelné výsledky. Proto se domnívám, že bychom se měli na komisi obrátit se žádosti či s apelem, aby podržela závaznou povahu um, těch parametrů a myslím si, že bychom možná do roku 2030 mohli pak dosáhnout i více než těch předepsaných 27%. A pak ostraňování překážek ve členských státech. Měli bychom se zabývat jednak správními překážkami a poplatky, které poškozují výrobce v té oblasti. Pak máme problémy se sítí. Mnohé členské státy nejsou schopny dostávat a začlenovat do sítě, rozvádět energii z obnovitelných zdrojů. Tedy tady možná stojí za to zmínit i inteligentní elektroměry, skladování, všechny tyto novinky. A za třetí, hovoříme-li o překážkách, musíme zdůraznit, že autogenerace nesmí být penalizována na Opak musíme ji podporovat právě to, že si někdo dokáže vyrobit energii sám, sníží jeho náklady na energii slevnímu život. Děkuji všem kolegům za práci na té zprávě, děkuji stínovým zpravodajem za spolupráci. Doufám, že se nám podaří dospět ke vyvážené zprávě, kterou podpoří všechny politické skupiny. Děkuji a nyní EKR Annelen van Posselt. Beste eh, collega's, beste rapporteur ook, eh, tot Děkuji vám. Eh, milí kolegové, Eh, paní eh, zpravodajko. Eh, během legislativního období budeme této zprávě věnovat ještě velkou pozornost a rádi se budeme na tomto podílet. Jsem ráda, že Mm, se můžeme vyjádřit, i když dnes to bude omezeno pouze na obecné připomínky. Já bych se chtěla soustředit na zprávu komise a eh, jakožto stínová zpravodajka bych se chtěla zaměřit na několik aspektů. Energetická účinnost. Eh, včera ve výboru jsme dostali velmi eh, zajímavou zprávu. Diskuze byla také velice zajímavá a vidíme, že máme před sebou dlouhou cestu, abychom dosáhli energetické účinnosti. Musíme lépe zacházet se mm, ze zdroji, které máme k dispozici. V Belgii máme malé možnosti, pokud jde o produkci obnovitelných zdrojů. A proto se musíme soustředit na účinnost. Musíme být ambiciozní, ale nesmíme ztratit ze zřetele realitu ve eh, Flandrech u nás, eh, odkud se máme málo potenciálu pro obnovitelné zdroje, nemáme moc sluníčka, máme málo eh, prostoru, to sluníčko, že ho je málo, to jste se asi všimli, že v Bruselu je stejná situace, takže my nemůžeme moc vyrábět těch obnovitelných zdrojů. Eh, takže musíme stavět drahé větrné elektrárny na moři, abychom dosáhli cílu pro rok 2020. Takže musíme eh, hledat možnosti, abychom eh, se dostali k tomu cíli 2020. Potom druhá věc, lepší legislativa, lepší regulace. Eh, přiznávám, že potřebujeme dobrý trh s energií, lepší sítí, lepší propojení sítí. A samozřejmě to můžou urychlit nové technologie. Existuje mnoho technických a administrativních eh, pravidel, eh, které to všechno stěžují. A těším se na budoucí spolupráci s eh, paní zpravodajkou a se stínovým zpravodaj. Já vám děkuji a za ALDE pan količka, kolega Gerd Brandy. Děkuji, pane předsedo. Já bych na úvod řekl dobrou zprávu. Včera jsem otevřel Financial Times a zaznamenal jsem, že podle eh, eh, Mezinárodní energetické agentury došlo k poklesu využívání uhlí a velké navýšení obnovitelných a to znamená snižování CO2 po světě. To byla ta dobrá zpráva, tedy že obnovitelné zdroje energie narůstají. Nicméně, bohužel, ta špatná zpráva v Evropě investice do obnovitelných zdrojů klesají. V roce 2015 to kleslo o 18 a to je poměrně znepokojující a je to takové kontrastující s e, jednou z těch politických e, Eh, výroku, které prohlásil pan Juncker, když řekl, že Evropa by měla být globálním lídrem v obnovitelných zdrojích. K této zprávě chci říci, že obecně ten obrázek vypadá dobře jsme na dobré eh, cestě na splnění cílu do roku 2020. Znepokojí mě některé země, jako Nizozemsko má země, Lucembursko a další, jako Spojené království, Belgie a Francie. Tam musíme určitě navýšit úsilí, abychom nejen dosáhli těch cílů do roku 2020, ale učinili další pokroky i následně. Již eh, zaznělo ze strany jiných kolegů ten nedostatek závazných eh, cílů do budoucna. Když se podíváte na pokrokovou zprávu komise, tak eh, je, jsou pochybné ty závazné cíle. V podstatě neustála tedy taková žádost, aby tu byly. Takže proč se ptážeme komise, proč jste přestali s tímto? A na závěr, pane předsedo, Eh, když hovořím se zástupci průmyslu, oni si stěžují na dvě věci u obnovitelných zdrojů. V první řadě vnímají, že je tu pro ně nedostatečný počet obnovitelných zdrojů. Oni to chtějí využívat plně, ale není tu dostatečné množství v nabídce. A pak nedostatek přeshraniční spolupráce. A já jsem přesvědčen, že to je zase věc, kterou bychom mohli hodně zdůraznit. Nizozemský parlament před dvěma lety schválil usnesení, kde se stanoví, že veškeré investice by měly být učiněny na území Dánska a ne na území jiných evropských zemí, což je naprosto v rozporu tady s tou naší evropskou strategií a takový dost hloupý způsob i ve věci nákladové efektivity. A na závěr, pane předsedo, měli bychom být ambicioznější. Když se podíváme i e, v historii na ty studie Evropské energetické agentury, takový vrcholný institut, oni neustále podceňovali vývoj obnovitelných zdrojů, ale nejen mírným způsobem, opravdu dramatickým způsobem. Prostě tady um, si myslím, že bychom na to měli zapracovat. Je to jasné, co nám to přinese do budoucna, budeme méně závislí a sníží to ceny energie. Takže pokračujeme, poučme se eh, i z minulosti, i touto zprávou. Děkuji, Gerberte. A měli jsme tu čtyři stínové zpravodaje ze čtyř eh, hlavních politických skupin. A nyní pan Blanko López, prosím. Eh, děkuji vám, pane předsedo, budu stručný. Nejdříve bych chtěl poblahopřát eh, paní zpravodajce, je to zpráva velmi vyvážená. Tady se zasazuje o obnovitelé zdroje. Okay, sorry. Still... Vás neviděl, dobře. Přijdete na řadu jako další. Por la renova... Zasazuje se jasně o obnovitelné zdroje a hovoří o situacích cílem zaručit právní jistotu a také by se zabránilo problémům s retroaktivitou, problémy, které se staly v některých zemích jako ve Španělsku, které ohrožily investice a způsobily Eh, velkou nestabilitu. Já si ale myslím, že ta informace, kterou jsme dostali od komise, tak je příliš optimistická a trošku se to dostává do střetu s tím, co se děje v jednotlivých zemích, v některých zemích. A proto bych chtěla zmínit některé aspekty, eh, které si myslím způsobují nejistotu, aby to zohlednila zpravodajka. Eh, komise už identifikuje potenciální neplníče jako Polsko a Maďarsko a upozorňuje země jako Francie, Spojené království a Španělsko mezi nimi, který by mě, které by měly eh, posoudit svoji politiku. Takže aniž by se zohlednily nové situace, jako reforma eh, energie 0 eh, MW do 2014 až 2015, a také ta politická vůle Polska. Retroaktivní změny a Eh, neospravedlněné eh, odpojování jsou, eh, si myslím, jsou zcela kritické pro to, abychom zaručili plnění cílu 2020. Také se nezohledňuje hospodářská krize, kvůli, čelemu, kvůli čemu se zlepšila situace průniku obnovitelných zdrojů. A také tady máme otázku variabilních aspektů, jako je poptávka. To by se mělo zohlednit a to nejsou věci zase tak optimistické. Ob, mm, obecně Eh, tady vidím ze strany komise taková samochvála a myslím si, že by se měla uskutečnit eh, realističtější eh, analýza v tom kontextu, kdy Evropská unie nemá mechanismy pro sankce, když se ohrozí stanovené cíle. thank you Děkuji, pane kolego. Pan Javor za zelené, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem se spozdil. Já jsem byl na debatě, která se týkala výstupu komise po COP21 na Envy a to je velice úzce zpěto. Tam jasně na tam tom výboru zaznělo, že naše závazky nepovedou ke splnění cílu. Musíme tedy upgradeovat jak cíle, tak i závazky a včetně i včetně závazku v oblasti obnovitelných energií. Tedy podíváme-li se na to, co jsme slíbili a co jsme si dohodli v Paříži, tak vidíme, kolik se toho ještě musí zvládnout v rámci obnovitelných energií. Tam chceme mít v podstatě stoprocentní dostupnost obnovitelných energií do roku 2050. A když se podíváme na návrh zprávy, tak tam už jsou určité slibné prvky. Já bych k tomu ale ještě rád něco dodal. Nyní nejdříve souhlas s panem Gerbrandym, že pokud nebudou povinné cíle, ať už na národní úrovni nebo na jiných úrovni, tak toho nedosáhneme. Jak napovídá skutečnost posledních let, dokonce i v oblasti energetické účinnosti, téměř cokoliv, čeho se dosáhlo, je pouze důsledkem povinných cílů. Tady musíme ponechat jak na komunitární, tak na úrovni členských států ty povinné závazky, které už existují. Navíc je musíme navýšit. To, že do roku 2030 má být 27 podíl obnovitelných energií, to zcela zřejmě nestačí, abychom se stali zelenější a udržitelnější. A upřímně řečeno, ono to navíc zaostává za tržní realitou pokud neuděláme něco opravdu účinného, tak oni do roku 2020 i tak dosáhnou těch 23% do roku 2020, tak potřebujeme jenom o 3% víc. A tady vidíme, že když ten trh s obnovitelnými energiemi opravdu stimulujeme, tak on si radí dobře. Pak třetí věc. To je ten akční plán pro trh s obnovitelnými energiemi. Tam je to zatím slabé. Slabě je to prosazované, musíme hlídat členské státy, aby sami to prosazovali u sebe. Jak eh, právně pak i v oblasti provádění. Třetí věc. Místní komunity a spotřebitele. Já jsem přesvědčen, to už je moje poslední věc, pane předsedo. Místní komunity a místní samozprávy musí sehrát absolutně klíčovou úlohu v tom, jak se bude naše prostředí stávat zelenější, více závislé na obnovitelných energií a pak máme spotřebitele, kteří sami vyrábějí i spotřebovávají obnovitelné energie. Ty musíme podpořit, těm musíme pomoci, aby pro ně bylo jednoduché, jak stát se součástí sítě, tak i dostávat pobídky. To je si eh, Děkuji vám, eh, pane předsedo. Já si myslím, že ubírání se strategie pro obnovitelné zdroje právě u těch eh, variabilních nákladů, takže nám to přineslo mnoho výhod. A musíme se podívat na rámcové Eh, eh, podmínky v rámci obnovitelných zdrojů, aby jsme věděli, jak to strukturovat v rámci hospodářské soutěže. Máme tady třeba eh, mm, střety, třeba v případě vodních elektráren, protože tady máme směrnici o vodě, protože tam máme zase na jedné straně velké omezení využití obnovitelných zdrojů a potom ta otázka je, jak bychom mohli dospět do nějaké situace, kde by všichni získali Potom ta druhá věc je eh, ukládání eh, vody, to samozřejmě bude mít eh, velkou úlohu v budoucnosti, protože tedy jak to bude s ukládáním energie z vody, protože tady máme solární energii, to má samozřejmě velkou výhodu v létě, potom zase v zimě máme k dispozici vítr, ale jsou mm, zase fáze, kdy není ani slunce Mm, ani eh, vítr a potřebujeme tedy něc, nějakou jinou eh, energii a potom eh, potřebujeme tu energii z vody. A to by se vyplatilo v některých regionech, třeba v Pyrenejích. Ale znamenalo by to, že bychom samozřejmě tady museli zmínit otázku navrátnosti investice a potřebujeme podmínky pro trh, aby toto vše bylo umožněno to Ziluaga. Děkuji, pan Ziluaga. Eh, děkuji, pane předsedo, budu stručný. Já si myslím, eh, že tu práci, kterou odvedla paní López jakožto zpravodajka, tak si myslím, že to je dosti dobrá práce a ubírá se to dobrým směrem, pokud je o eh, revizi obnovitelných zdrojů. Ale co je potřeba, je, aby se zvýšil poměr obnovitelných zdrojů v energetickém mixu v boji proti klimatickým změnám. To ten návrh 30% do 2030, návrh parlamentu, který je potřeba přidat komisi. Musíme se zde zaměřit na ambicioznější cíle, než které nyní máme. Eh, také, co je velmi užitečné, to jsou body zprávy, kde se hovoří o demokratické, participativní a decentralizované zprávě a také veřejné investice s cílem zlepšit eh, produkční eh, technologie a také boj proti energetické chudobě, což by mělo být cílem. To jsou věci, které zde v tomto výboru a ve společnosti se mm, stále více projednávají. Proto očekávám, že komise zohlední tady E, tyto věci a že umožní větší společenskou a kolektivní participaci a také, že se vymezí proti administrativním e, překážkám v případě obnovitelných zdrojů, kde bohužel se to děje v těch zemích, jako je Polsko a Španělsko. Děkuji a nyní za komisi vedoucí útvaru v DG Energy Paula Marquez. Thank you very much, Chair. Uh, good afternoon. Děkuji, pane předsedo. Pěkné poledne. Já bych ráda jménem komise v první řadě poděkovala paní zpravodajce López Bermecho kterou, za zprávu, kterou nás představila a za konstruktivní uh, také um, informace. Uh, komise si myslí, že nyní je to tedy eh, důležitá doba pro evropskou energetickou politiku. To vyplynulo i z předchozí diskuze s panem Delbekem. Myslím si, eh, že je to poměrně revoluční doba, když se snažíme to tady eh, jak si nalézt novou formu pro tu nízkouhlíkovou energetickou budoucnost. Tedy snažíme se zejména záviset na obnovitelných zdrojích energie a ty začínají hrát čím dál důležitější roli. To nám ostatně samotná zpráva opět připomíná. Jak eh, ostatně poslanci zdůraznili dohoda COP21, jak si nastolila ten správný moment. V Paříži se uznalo to propojení mezi energetickým sektorem, tedy eh, seškrtání dvou třetin globálních emisí a stanovili si globální cíle. To načasování je opravdu vhodné, my to vnímáme, že obnovitelné zdroje a energetická účinnost, mají možnost snížit emise, ale samozřejmě nebude to mít jenom environmentální dopad, také to na vyšší zaměstnanost, lokální zaměstnanost, energetickou bezpečnost a snížení našich dovozů. Eh, tak to eh, vytvoření tohoto kontextu bude ale znamenat zásadní transformaci evropského energetického systému, včetně, jak víte, eh, Mm, obnovitelné zdroje energie by měly do roku 2030 představovat 27 toho mixu. To znamená alespoň 50 v oblasti elektřiny a také to bude znamenat přesun od těch národních závazných cílů, kterých je nyní 28, k celoevropským závazným cílům pro rok 2030, což přináší nové výzvy, ale také nové příležitosti pro hlavní dodavatele, aby tedy více investovali do obnovitelných zdrojů, ale samozřejmě za podmínky, že členské státy budou implementovat eh, národní eh, politiky, navýší se investiční eh, jistota, což může přinést podstatné nové investory a pomůže to splnit tedy cíle. To je naprosto zásadní a někteří stínoví zpravodavé to zdůraznili. Odblokování tedy těch nezbytných investic do obnovitelných zdrojů, to chce opravdové závazky ze strany členských států, které se budou podílet na tom novém mixu, ale vyžaduje si to také podstatný nový regulační rámec v Evropě. tedy zásadní, aby Evropská unie zajistila transparentní, stabilní a konzistentní politický rámec, který dodá dostatečnou jistotu a bude stimulovat nezbytné investice. Rozsah této zprávy hovoří tedy o stávající situaci. Vnímáme to tak, že stávající energetická politika a konkrétně obnovitelné a, a, a směrnice z roku 2000, tedy to vše poukazuje na možnosti, aby členské státy Evropská unie směřovala tedy k té roli lídra v tomto novém projektu. Evropa eh, v dnešní době má podíl obnovitelných zdrojů v hodnotě 16%, to jsou oficiální údaje Eurostatu z roku 2013. To představuje kolem 27,5% obnovitelných v elektřině, 17,8% v vyhřívání a chlazení a 6% v dopravě. Tady je pravda, že ta část eh, dopravy ještě hodně pokulhává a měla by tak nějak dohnat eh, vlak tedy v případě tedy i revize směrnice týkající ILOKu. Myslím si, že je tady dostatečný pokrok. Zmínil to stínový zpravodaj EPP. Ano, jsme na dobré cestě. Nyní už to tedy můžeme říct, že se nám podaří splnit cíle do roku 2030. 2020 eh, některé členské státy je už splnili a nyní tři členské státy jsou tedy na hodně dobré cestě, aby se jim to Eh, podařilo splnit ještě v tomto roce. Ještě něco, říká pan předseda. Ano, ostatní členské státy poskutují poměrně dobře. Vnímáme tu skupinu členských států, kde tedy to dosažení cílu roku 2020 bude vyžadovat ještě dodatečné úsilí v nadcházejících letech. A my jsme v úzkém kontaktu s těmito státy, sledujeme jejich vývoj a povzbuzujeme tedy, aby revidovali své národní strategie pro obnovitelné zdroje a aby se hodně zaměřili také na mechanismy spolupráce, které nabízí směrnice. Dále je také důležité mít na paměti, že ty národní závazné cíle pro rok 2020 jsou tedy závazné a musí být prosazovány. Nyní výhled za rok 2020. Komise nyní připravuje svůj návrh, který předloží do konce tohoto roku. Bude to součást širšího balíčku. Týká se to také revize textu o e, trhu s elektřinou, to znamená, mělo by to e, umožnit e, lepší integraci pro obnovitelné zdroje energie. Bude to tedy považovat alespoň to 27% ten podíl obnovitelných zdrojů eh, v elektřině, a také v oblasti vytápění, chlazení a eh, vozidel. A mělo by to tedy umožnit eh, i působení ze strany konkrétních spotřebitelů, kteří budou třeba mít možnost skladovat a dále prodávat energii. A Ehm, tady samozřejmě potřebujeme také zajistit dostatečně proškolenou pracovní sílu. Děkuji a nyní paní zpravodajka závěrečné připomínky. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji eh, samozřejmě všem, kteří se vyjádřili a také eh, za obsah jejich příspěvků. Chtěla bych se vyjádřit stručně. Za prvé, proč tady eh, jmenovat eh, jednotlivé země? Tady v této zprávě eh, je dáno za cíl podpořit to, co řekla komise. Samozřejmě musíme se postarat o to, aby ty Eh, konkrétní země, které můžou mít problémy s dosažením cílu 2020, tak to, že to parlament eh, zmíní, je pobídka pro to, aby se zjistilo, eh, kde se do, došlo k, kde došlo k chybě a aby se to napravilo, protože to je naším cílem. Chceme posílit kontrolu komise, a zároveň si myslíme, že je to ústředním prvkem pro to, aby e, členské státy některé nebyly pozadu, aby se zaktivovaly a aby e, zahájily mechanismy, e, aby dosáhly stanovených cílů. Bez pochyby Eh, v každém případě eh, tady tato eh, analýza musí být demokratická a musí se respektovat národní kompetence. Ve zprávě je to napsané. My si myslíme, že cíle by měly být závazné, protože se jasně ukázalo, co fungovalo. Alespoň bychom neměli umožnit, aby v horizontu roku 2030 opatření byla méně ambiciozní než cíle, které jsme stanovili pro rok 2020, včetně toho, že cíle 2020 by eh, měly být povinné to, abychom mohli definovat výchozí bod eh, směrnice, která pokryje to další období. V každém případě si myslíme, že je zásadní, aby existoval stabilní a bezpečný politický rámec a bez pochyby, že bychom eh, měli sázet a podpořit veřejné investice, aby se potom mohlo dále investovat v tomto odvětví. Nechci vám eh, eh, brát více času. Já jsem ráda, že mi pošlete pozměvací návrhy a e, začnu na tom e, pracovat s velkou vervou, abychom dosáhli velkého konzensu v této zprávě. Děkuji. Děkuji, paní zpravodajko. Sejdeme se v 15 hodin odpoledne. Nový, nové uspořádání trhu s energií. Slyšení, velice důležité slyšení, tedy dobrou chuť a sejdeme se za dvě a půl hodiny.